Dear colleagues, I am starting the meeting. Kolegové, začneme se schůzí a první bod programu je přijetí pořadu jednání. A než ho přijmeme, tak vás chci informovat, že nastanou dvě malé změny v programu. První, za prvé, Eh, bod 15, eh, to je absolutorium 2009, eh, tak pan Gajer požádal, abychom hlasovali o tomto jako o posledním dokumentu, protože musíte si, kdo potřebuje nasadit sluchátka, abyste mě slyšeli. Takže jsem vás, kolegové, právě teď chtěla informovat, že měníme program. Bod 15. Pan Gajer požádal aby jeho zpráva eh, byla poslední v pořadí hlasování. Vzhledem k jiným závazkům nemůže být na začátku, tak já doufám, že tato e, změna je možná. A druhá změna to je výměna mezi bodem 10 a 11, e, eh, protože e, paní Balcány, zpravodajka pro rozpočet na rok 2012, požádala e, aby přišla, mohla přijít až v 9.30, takže to jsou dvě změny a doufám, že takto lze návrh programu odsouhlasit. Nevidím, že by někdo se chtěl k tomu vyjádřit, eh, tak eh, pořad jednání lze považovat za přijatý a také vás chci informovat, že jako obvykle eh, vysíláme na webu. Můžeme přejít k bodu 2 programu, což je schválení zápisů ze schůzí konaných 14. února a 28. února. Ehm, oba zápisy se považují za přijaté na konci schůze, pokud eh, během schůze nebudou zneseny námitky. A přejdeme k bodu 3 programu, zde bych ráda vás informovala, že rozhodnutí přijatá koordinátory vám budou sdělena zítra. Také bych vás chtěla informovat, že minulý týden 16. března jsme se zúčastnili druhého zasedání pracovní skupiny Evropské komise na téma kondicionalita a sekretariát vám rozdal memorandum, zápis, takový protokol z první schůze a Mm, také i brzy dostanete informaci o eh, druhé schůzce. Nyní bych přešla k bodu 4 programu, což je zpráva Michaela Teurera o absorpci strukturálních fondů a fondu soudržnosti, zkušenosti pro budoucí politiku soudržnosti EU. Ráda bych požádala zpravodaje, aby stručně téma uvedl. Máme asi půl hodiny na eh, tento bod. Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, liebe... Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, pro mě je to taková premiéra, je to první zpráva k důležitému tématu pro nás všechny. To znamená, jde o míru absorpce, jde o problémy absorpce prostředků ze strukturálních fondů. Již proběhly určité debaty, které se potom také odrazily v tomto pracovním dokumentu. V každém případě toto určitě není ta definitivní verze zprávy. Jde o to v podstatě tady, jak se dá ten první podnět dále k debatě, protože otázka absorpce byla v podstatě velmi často již tématem našich diskusí, ale ne pouze našich diskusí, ale také spousty diskusí v regionech, v národních státech. Eh, tady v podstatě máme takové neuvěřitelné množství projektů, že nějakým způsobem změřit absorpci prostředků je velmi těžké nebo nějakým způsobem zobecnit problémy absorpce eh, je velmi těžké. To znamená, že bylo třeba udělat opravdu dobrou analýzu, podívat se na to, kde ty problémy existují, eh, dále srovnávat také vůbec porovnatelné regiony, tak abychom z toho mohli vůbec vyvozovat nějaké závěry. Eh, takže v tuto chvíli spíše jde o takový informační základ. Já si myslím, že my bychom měli hovořit s komisí o tom, jakým způsobem vůbec tyto údaje nebo informace eh, budeme analyzovat a zveřejňovat, eh, protože hovoříme například u, u akciových společností nebo u burzách o čtvrtletních zprávách a teď je otázka, zdali my tady budeme po podávat také čtvrtletní zprávy o strukturálních fondech. Možná ne, ale v každém případě je to také jedna možnost nebo jedný e, podnět k diskusi. To znamená vůbec hovořit o tom, jakým způsobem nebo jak často budeme chtít e, mít poskytovány tyto e, údaje. O tom bychom samozřejmě měli přemýšlet my, také národní státy, také v souvislosti s možnými řešeními problémů. To znamená, že v této zprávě se podíváme na to, jak vypadá ta stávající eh, situace, jak vypadá to období 2007-2013 a jde v podstatě o to nějakým způsobem dát ten první impuls eh, k diskusi, na kterou já se už v tuto chvíli těším. To znamená, že jde o to podívat se na ty informace v tuto chvíli, podívat se také na to, co se z toho všeho můžeme naučit. Eh, můžeme se samozřejmě eh, nebo um, tady v podstatě máme dvě období, která se eh, určitým způsobem překrývají, to znamená nebo na sebe lépe navazují, lépe řečeno, takže období 2000, 2006 a 2007, 2013. Eh, samozřejmě, že se začalo i s operačními programy, i když to bylo trošičku komplikované, protože jsme přesně nevěděli, jak bude vypadat vůbec eh, ten rozpočet. Eh, kromě toho samozřejmě zohledňujeme také ten fakt, že svět v posledních letech procházel hospodářskou krizí. Eh, dále se tady hovoří také o různých regulačních požadavcích ze strany regionu. Hovoříme také o těch eh, problémech kompatibility. Hovoříme o rozdílnostech ve struktuře v různých eh, jednotlivých státech, o strukturách a organizacích, které v podstatě vedou i k problému nebo konfliktům. Velmi často v podstatě dochází také k nesrovnalostem mezi Evropou evropskou a národní legislativou. Velmi často také existují velmi nejasná pravidla, existují také eh, právní mezery, které je třeba nějakým způsobem eh, vyplnit. Kromě toho, co se týče různých postupů rozhodování, tak tady stále existuje velmi málo informací, eh, nejsou zcela jasně vymezené kompetence různých zařízení, to znamená, že to je to všechno, co přispívá k tomu, že provádění těch samotných problémů je dosti složité. To znamená, že jde o to, co nejvíce zlepšit kapacitu, a to jak na místní, regionální, tak i národní úrovni. E, hovoří se také zde o problémech s informačními technologiemi, nebo respektive s problémy, které souvisejí s pomalým zaváděním informačních technologií. Myslím si, že my v každém případě potřebujeme lepší kontrolu, ale ta otázka zní, zdali kontrola a provádění eh, si navzájem v podstatě nejsou v rozporu. Zdali neexistuje trošičku konflikt mezi prováděním a rozhodováním. To znamená, že musíme se opět podívat na to, jaké zde máme osvědčené praxe, co se nám osvědčilo a co je třeba posílit. To je minimálně tedy ten můj názor. Myslím si, že v tuto chvíli se musíme zamyslet nad tím, zdali ty postupy lze zjednodušit, zdali můžeme tímto také přispět k vyššímu zefektivnění a musíme se také zamyslet nad tím zdali ve chvíli, kdy hovoříme o rozpočtové kázni, tak zdali tady nebudeme používat jinou perspektivu například co se týče té míry rizik nebo možné míry eh, rizika chyby, tak to je v každém případě ještě něco, nad čím se musíme zamyslet. To znamená, jakým způsobem bude eh, prováděn audit, jakým způsobem se bude kontrolovat a eh, tady je samozřejmě otázka, zdali opravdu by se to dalo vyřešit nějakým zásadním eh, zjednodušením. Co se týče Evropské unie a rozpočtu, tak eh, samozřejmě co nejčasnější rozhodnutí o konečné verzi rozpočtu bude pro nás zásadní, protože tím způsobem budeme moci trošičku lépe eh, vnímat ty možnosti do budoucnosti. Co se týče ještě té absorpce, tak to je takové dosti průřezové téma. To znamená, že já jsem se rozhodl, že tady se omezím pouze na jednu oblast, nebudu opravdu zacházet ještě do jiných eh, oblastí. Šlo o to v podstatě podívat se eh, na to z té naší perspektivy, ze z perspektivy strukturálních fondů, podívat se na eh, regiony, porovnat je a podívat se na to našima očima. A já jsem velmi rád, že vlastně na této naší půdě dnes dojde k té první debatě a opravdu se těším na názory eh, zástupců všech eh, frakcí. Eh, také se velmi těším na to, že si vyslechneme i zástupce regionu ve výboru regionu, to znamená, že to budou zástupci měst a regionu a to bude určitě velmi zajímavé. A já v tuto chvíli v podstatě i vyzývám nebo se těším na Eh, další spolupráci se stínovými zpravodaji. A jsem také velmi rád, že i Rada a komise s námi spolupracují. Už v tuto chvíli bych rád poděkoval sekretariátu za skvělou spolupráci. Eh, sekretariát mi opravdu, opravdu poskytl velkou podporu a já mu opravdu děkuji. Děkuji Michailovi Tojderovi, jak řekl. Zpravodaj jde o první výměnu názoru a v květnu budeme hovořit o návrhu jako takovém. Začnu eh, s tínovými Sofy tu není a Viktor jako další. Okay. Imagine that my colleague Sophie... Já... Eh, ona... Hm, ne, to není Sophie, to je Lambert. Já mm, velice vítám ty záměry, o kterých hovořil Michal Teurer a k tomu bych řekl, že a bez toho aniž bych dnešní diskuzi chtěl protahovat, tak bych jenom řekl, že podle mého názoru tato zpráva nejenom je aktuální, ale také je e, důležitá pro naši diskuzi o budoucnosti finančního rámce. Je třeba se nejprve ponaučit z minula a na základě tohoto e, e, se snažit zlepšit ten budoucí finanční rámec, abychom přijali nástroje, které zvýší absorpční kapacitu. Je třeba se podívat na čísla, na údaje která jsou zneklidňující, aspoň tak, jak vyplývá ze zprávy, respektive z těch hlavních linií, které nám představil kolega Toirer. Nejprve bych zmínil, že do budoucna je zásadní, abychom identifikovali opatření pro zvýšení administrativní kapacity a také i abychom pracovali s tou myšlenkou, že Evropská komise do budoucna, až bude uzavírat ty smlouvy o partnerství se s členskými státy, aby tam někdy zakotvila taková závazná ustanovení, aby mohla tlačit na členské státy, aby plně realizovali, implementovali a přijímali nezbytná opatření, aby nedocházelo k takovýmto situacím, které zažíváme teď. Za druhé, Striktně, to, eh, striktně s tím spojený problém je také otázka počtu eh, lidí, kteří eh, pracují ve státní a veřejné správě v členských státech EU. Je třeba zde i si zmapovat ten rámec lidí, kteří pracují na poli čerpání z fondu za prvé je třeba se zaměřit na jejich stabilitu, to znamená, aby neodcházeli, aby pracovali mm, v těchto postech mm, na dlouho a dávat jim k tomu eh, dostatečnou motivaci, aby byli řádně placeni, aby mm, efektivně plnili své funkce. V Rumunsku například, tam, když někdo dostává špatnou mzdu, tak když nemá žádnou motivaci, není zainteresovaný na to, aby docházelo k absorpci těchto fondů, tak je utopické se si představovat, že když někdo dostane 250 euro za měsíc, že eh, bude se snažit k tomu, aby země absorbovala miliony. No to přece <laughs> není možné si představit a je třeba, abychom si uvědomili, co eh, můžeme jako komise a parlament udělat. Za třetí, jak se vyhnout k politickému ovlivňování stabilita sice má být deklarována, ano, ale je třeba, aby nedocházelo k politickým vlivům směrem k těm institucím, které nakládají s těmito prostředky. To je zkušenost nejenom z Rumunska, ale i z jiných středoevropských zemích. A možná i mm, to je tam podstatnější než jinde. A za, dále je třeba zavést i některá závazná pravidla, ehm, aby členské státy a jejich vlády věděly, jaké jsou jejich povinnosti, jaké jsou povinnosti krajů, jaké jsou eh, práva povinnosti eh, těch místních orgánů, protože často je zde takové pokušení, že ústřední vláda chce kontrolovat všechno chce mít všechno pod kontrolou a ty místní a regionální úrovně mají velice eh, malý manévrovací prostor. Často nemají k tomu, co říci vůbec. A to je třeba napravit. A potom zjednodušení. O tom jasně eh, mluvil pan Toirer a já eh, vítám tuto myšlenku a já vím, že náš výbor REGI se hodně snaží o zjednodušování, ale je třeba, abychom také pracovali s těmi příjemci prostředků, abychom společně identifikovali, jaká opatření můžeme přijmout, aby se zjednodušila pravidla a aby ty fondy byly přístupnější, protože pořád je to komplikované, ta byrokracie je komplikovaná a je to velké břemeno na státní zprávu a veřejnou zprávu. A nakonec opět nechci protahovat diskuzi, ale rád bych zmínil, že je e, třeba, abychom prostřednictvím pozměňovacích návrhů přispívali k té zprávě tak a jakmile budeme mít návrh v ruce a já doufám, že nakonec náš výbor připraví úspěšnou zprávu, která bude inspirací nejenom pro nás, ale i pro komisi, i pro naše budoucí diskuze až nastane okamžik diskuzí o budoucnosti politiky soudržnosti. Děkuji. Bert van Nistelrooy. Děkuji kolegyně, která je stínovou zpravodajkou. To dostala příliš všechno pozdě, než aby tady byla včas, takže tady prostě teď nemůže být. V každém případě eh, vyřizuji díky a eh, Myslím, že eh, Teď jsme vlastně už tak trošku v polovině, je dobré, když jsou nějaké určité problémy na začátku a převede se to do dalšího období. To by nás mohlo přinést určité, určité rady. Především tím způsobem, jakým postupujeme, kdy můžeme mít určitý mix spolufinancování z veřejných a soukromých zdrojů. Když Eh, máme trošku důkladnější pohled eh, na situaci, proč některé země mají lepší absorci a jiné země ne, eh, jaké finanční nástroje se používají, všechny ty novinky, které se objevují, pak je to opravdu velice zajímavé. Musíme se podívat nejen zpět, ale také vzít v úvahu ta sdělení, která se dostala na papír od páté zprávy o soudržnosti, protože celá, celá řada lidí se dívá do našich eh, dokumentů a je třeba, aby to tam všechno bylo náležitě uvedeno. Je pravda, že asi bychom se měli podívat na jednotlivé země. Některé země opravdu Eh, vlastně eh, vytvořit určitý zmatek, když, když provedou pak administrativní eh, kontroly, protože tam úroveň je celostátní, regionální, místní, do jaké míry to ovlivňuje výsledek. A také jsme často diskutovali o tom, že v centrálně řízených státech oproti decentralizovaným státům, jaké máme rozdíly když se někdo snaží získat soukromé eh, prostředky, prostředky podniků, pak je velice dobré, když je to decentralizovaný přístup. Já vám mohu říci, že paní Oukny opravdu eh, chce něco říci o jednotném eh, systému auditu, o tom jste také hovořil, a také o kontrolách, které jsou spojeny s touto částí. Tak tuto fázi asi, asi je tolik eh, kritik um, od kolegů z dalšího výboru, že právě tento, eh, tento text by měl ukázat ty rozdíly. Proč v některých zemích je to velmi dobré a v jiných ne? A nakonec bychom měli opravdu být i adresněji kritičtí, aby ta kritika byla přijata. Děkuji. Děkuji. Eh, tady kolega není v sále, tak pan Vlasák, Oldřich Vlasák se hlásil. Vážená paní předsedkyně, já osobně spatřuji ještě jednu věc, která je velmi důležitá pro konečné příjemce. A to je eh, snaha o to, aby jednotlivé kontroly na sebe navazovaly, aby si předávaly informace a aby se jedna věc nekontrolovala třeba čtyřikrát Eh, víte, že máme státní kontroly a samozřejmě eh, kontroly od těch implementačních orgánů a myslím si, že v době informačních technologií bychom se měli zasadit o to, aby to, co bylo již jednou kontrolováno, aby tyto výsledky byly předány dál a abychom měli jednotný systém. To je jedna z mých hlavních připomínek. Děkuji. Thank you. Eh, Delioro tady také není, takže můžeme přejít dál. Evgenij Kirilov. Благодаря, госпожо председател. Докладът е навременен с оглед подготовката на бъдещите програмни документи и въпроса за освояването. No problémot s osvajováním existuje i v momentě. Děkuji, paní předsedkyně. Tato zpráva, myslím, velice dobře poukazuje na otázky absorpce a ukazuje, že tento problém absorpce je tady stále zpráva analyzuje současný stav a opatření, která by se měla přijmout. To je velmi v pořádku. Hovoříme o míře absorpce, ale eh, popravdě řečeno nemáme ještě úplně všechny informace, které potřebujeme. Je rozdíl mezi tím, eh, co bylo vyplaceno konečným příjemcům a rozdíl mezi tím, co komise už dala celému státu Bulharsku. Například eh, tedy v Bulharsku 11 dostali koneční příjemci oproti eh, tomu, co dostal celý stát. Čili tady je velký rozdíl mezi tím, co dostal celý stát a co dostali koneční eh, příjemci a to je znepokojivá tendence. Míra absorpce je asi 20-23% a přitom eh, my už jsme uprostřed celého toho období. Navíc je také rozdíl mezi těmi, kdo jsou Eh, na prvních místech a těmi, kdo jsou na těch posledních místech. A to je problém, který tady je skutečný a který v některých zemích eh, má ještě větší dopad než v jiných. Opatření, která by se eh, měla přejmout z důvodu nízkého stupně absorpce, jsou odůvodněny chybami, ke kterým došlo. A měli bychom do budoucna asi říci, co eh, přispívá k dobré míře absorpce, co přispívá k dobrým kontrolám a co naopak není tak nutné. Měli bychom také stanovit pravidla, která by měla platit, včetně takových určitých, řekl bych, druhotných pravidel. A všechny tyto pokyny budou užitečné pro členské státy, protože některé členské státy jsou opravdu velmi stresovány tím, že možná budou muset nějaké prostředky vracet. Často se stává, že příjemci se dopustí určité chyby, protože nevědí, co přesně mají dělat. Tak tedy problémy kapacity určitě existují na všech úrovních. Důležité je dobře připravit dokumenty pro další etapy, což umožní členským státům se připravit na nadcházející období. Nesmíme také zapomenout, že neplatí pouze ta čísla. Důležité jsou ty konečné hmatatelné výsledky. Děkuji. Děkuji Evgenii a paní Manesku. Mulțumesc, doamna președinte. Děkuji, paní předsedkyně. Především chci poděkovat panu kolegovi Tojererovi za tuto iniciativu. Podle mého názoru tato zpráva je opravdu velmi na místě. Je to zpráva ambiciozní, když vezmeme v úvahu, že taková analýza není lehká analýza důvodů, proč některé členské státy mají dobré výsledky a jiné členské státy nemají dobré výsledky. Toto zanalizovat je složité. Bez sporu takovou analýzu potřebujeme. Zejména s přihlédnutím eh, nadcházejícího programovacího období eh, rámce. Členské státy, které se teď nacházejí v obtížné situaci, by měli eh, mít možnost zlepšit míru absorpce prostředků z fondů. Hovoříme o byrokracii, o neschopnosti eh, nebo řekněme nedostatečné kapacitě administrativní eh, schopnosti a musíme najít možnosti, jak vyřešit problémy, které tady jsou aby na konci tohoto programacího období se situace zlepšila a aby se toho využilo také v nadcházejícím programovacím období. Jednotné auditní postupy, jednotné normy, eh, jednotné postupy zprávy eh, prostředků z fondů. To všecko má svůj potenciál. Ještě jednou chci poděkovat zpravodaji a přeji mu hodně štěstí. Děkuji. A posledním řečníkem na seznamu eh, Nevím tedy, jestli bude chtít reagovat Evropská komise. Paní předsedkyně, děkuji. Jen chci reagovat na to, co tady zaznělo. Především my vítáme zájem vašeho výboru o toto téma. To je pro vás důležité, je to pro vás znepokojení a pro nás je to také znepokojením. Četli jsme eh, návrh zprávy a odpovídá do velké míry názorům nebo úvahám, které také na toto téma máme i my, když se samozřejmě zabýváme tím, že v prvních letech toho, této programové, tohoto programového období došlo k velmi pomalé absorpci eh, v mnohých případech. Také si klademe otázku, co s tím udělat v tomto programovém období a co z toho vyvodit do dalšího období. Je tady ještě možná další fakt, který můžeme brát v úvahu, což možná tak úplně jasně nezaznělo a to je prodloužení eh, programu eh, z let 2000 až 2006, čili je tady určité překrývání těch programů, opatření, která byla podniknuta, aby se reagovalo na finanční eh, a hospodářskou krizi. To vlastně dává možnost státům, aby se programy až do roku 2006 protáhly ještě o 6 měsíců, což si myslím, že do jisté míry také zkomplikovalo situaci, nebo mělo to pak své dopady. A Eh, vedlo to k určitým spožděním v některých členských eh, státech. A ještě jedna obecná poznámka z mé strany. A otázka absorpce. Eh, samozřejmě je už uvedena v pravidlech N plus 1, N plus 3 v těchto pravidlech, již nařízení se o tom hovoří. To je velmi jasný podnět a stimul pro členské státy, aby se pokročilo vpřed určitým tempem. Právě eh, když se to tak nestane, tak, se, tak dochází ke ztrátám určitých prostředků. A to je také samozřejmě reakce na hospodářskou finanční eh, krizi, kdy dochází k určitým eh, modulacím pravidla N plus 1, N plus 3 a určitě to bude mít své dopady. To je jedna z věcí, kterou tedy vidíme jako velice silnou motivaci pro členské státy. A začínáme to vidět, když se podíváme na spotřebu eh, eh, prostředků z EU eh, e v roce 2010. Máme to celkem dobrý, dobrý rok. 100%, dokonce 106% původně počítaných prostředků bylo využito, což je dobré znamení pro určité zrychlení situace v terénu. A pokud je o průměrné číslo používání prostředků ve všech členských státech, 22% u obou fondů. Takže to považujeme za velkou, velký, velký tedy vývoj z hlediska absorpce se vlastně už dostáváme přes 30 Eh, pokud je o poučení, které z toho můžeme vyvodit, tak eh, to je vyjádřeno ve zprávě. Je tady celá série různých eh, aspektů, na které se můžeme podívat i z hlediska budoucího nařízení. To budeme brát v úvahu, až se budeme snažit ty věci orientovat tam, kde to bude možné. Také se to týká otázky harmonizace eh, pravidel způsobilosti, což je také otázka, kde už jsme měli příležitost eh, o tom s vámi diskutovat a budeme mít jistě i další příležitosti. Sdílíme názor, že e, správní kapacita je velice důležitým aspektem. Také otázka stability e, těch osob, které odpovídají za řízení programu. E, to není nikdy tak jednoduchá aktivita a je tedy důležité, aby určité zkušenosti, které někdo naschromáždí, se udržely po dobu několika let. Další důležitý bod to e, není tedy pouze otázka nařízení a to je e, celý ten postup daného projektu aby bylo jisté, že když se schválí nové programy, tak řídící orgány e, se nezačnou teprve najednou dívat po tom, jaké ty operace by mohly být financovány, ale že už mají určitou, určitý zásobník nějakých projektů, které Eh, mohou rovnou spustit. Čili je tady celá řada nejrůznějších eh, otázek. Není to eh, jeden problém, kterému by odpovídalo jedno řešení. Je to celá škála různých situací v různých členských státech, kde se to projevuje různým způsobem. My se budeme rozhodně snažit poučit se ze zkušeností a zohlednit je v regulačním procesu, o kterém s vámi budeme diskutovat. A další e, věc je, že samozřejmě budeme také spolupracovat s členskými státy, abychom zmírnili rizika, která jsme e, konstatovali a o kterých se hovoří také v návrhu zprávy. Děkuji. Děkuji a já bych ještě jménem všech kolegů ráda vyjádřila, e, že výbor Regi očekává určité formální posouzení eh, také období 2007 až 2013, posouzení eh, absorpce v tomto období k dnešnímu datu. Kdy si myslíte, že asi nám budete moci dát eh, hlubší analýzu a podrobnější informace o absorpci v tomto období? To jde možná trošičku za rámec otázky, o které diskutujeme teď. Paní předsedkyně, nyní jsme ve fázi, kdy eh, připravujeme zprávu o činnosti za rok 2010, kde předkládáme detailní analýzu eh, a tak, abychom mohli z toho vyvodit nějaké závěry. A do konce dubna určitě budeme schopni eh, opět eh, se na vás obrátit a upozornit na ty klíčové aspekty naší zprávy, respektive analýzy ve smyslu toho, jak funguje absorpce našich finančních prostředků v různých členských státech. Děkuji, to by bylo dobré, protože my eh, příště se budeme touto zprávou zabývat ke konci května, tak by bylo užitečné, aby zpravodaj ty vaše výsledky dostal měsíc předem. Takže prosím, Michaeli, chcete se k tomu vyjádřit? Yes, I think that is very... Ano, eh, to je důležité a já se těším na tuto vaši analýzu, poněvadž bychom měli mít konkrétnější informace o těch šetřeních a dovolte dvě poznámky závěrem. Tento postup my tedy mm, působíme podle eh, článku 50, to znamená, zde je do toho i zapojen výbor Ample, takže na to jsem chtěl upozornit. A možná mm, pokud chceme, aby to naše stanovisko bylo silné, tak bychom měli vyjádřit naše jednotné stanovisko za celý parlament a mm, nejsou zde žádné zjevné překážky, které by se nepodařilo překonat. A za druhé, také bych rád i získal určité příklady. Pokud máte příklady, kde jsou konkrétní problémy, takže já myslím, že to by bylo také pro nás zajímavé. Děkuji a těším se na budoucí diskuzi. Paní předsedkyně, také i možná mohou být ty dobré příklady eh, dobrého zacházení s prostředky. Takže tady nebudeme přijímat žádné rozhodnutí, diskuze bude pokračovat v květnu s tím, že je zde výzva zpravodaje, abyste začali přispívat hned teď, ten, kdo má zájem. A nyní bod 5, mm, což je zpráva Jana Olbrichta o finančních pravidlech platných pro roční rozpočet Unie. A zde bych navrhla takovou změnu v postupu většinou. Nejprve si vyslechneme zpravodaje, poté na konci až komisi. Pokud Jan souhlasí, tak možná bychom začali s komisí, s prezentací komise mm, týkající se této náročné zprávy a poté by se vyjádřil zpravodaj. Komise, opět Nikolas Martin, pokud se nemýlím. Takže prosím, Mohl byste uvést eh, téma, respektive vysvětlit eh, ty největší problémy? Já vím, že to jsou pravidla komplikovaná. Děkuji, paní předsedkyně. Zde se pokusím stručně vysvětlit, tedy vysvětlit z pohledu politiky soudržnosti, jaký bude dopad navrhovaných změn eh, finančního nařízení které se týkají takzvaného sdíleného managementu. A mm, nejprve musím stručně ale zdůraznit, jak vypadá stávající režim pro kontroly, audity, pro tom eh, eh, získávání těch eh, prohlášení o těch ujištění, o čerpání prostředků, takže mm, a vlastně z toho vycházíme v těch návrzích novely. Takže mm, Eh, takže ten způsob, jak komise eh, vypracovala ten systém, nakonfigurovala ho, pokud jde o vynakládání prostředků, je, že nejprve musíme získat ujištění o tom, že existují ty manažerské systémy v členských státech. To je ten proces, eh, prostřednictvím kterého se zjišťuje, že je zde soulad, kdy členské státy musí popsat ten svůj systém. Nejprve proběhne ten compliance test na národní úrovni, ten, mm, ty výsledky se předloží komise, které, komise, která to prověří a dá tomu zelenou, pokud je spokojená s tím, že to, co členský stát popisuje, že tak je a že ten systém je v souladu s pravidly. Eh, tak to se dělá na začátku programovacího období vždy. Potom během implementace programu zde existují tři klíčové orgány v členských státech, které vstupují do eh, managementu, kontroly a auditu. Takže mm, řídící orgán Management Authority, který má tu primární odpovědnost za prověřování toho, že eh, ty projekty jsou způsobilé a že ty výdaje, pro, které se předkládají pro spolufinancování, že splňují pravidla a že vše je podle předpisů předpisů. A především tedy provádí ty kontroly na první úrovni, eh, na úrovni tedy eh, příjemců. Potom je zde ten certifikační eh, orgán, který je vlastně takovou druhou úrovní dohledu, mm, kde se kontroluje, že ty výdaje jsou způsobilé, než se požádá o spolufinancování. Takže vlastně je to taková úroveň nad tím řídicím orgánem, kde se zkoumá, prověřuje, že skutečně to tak je, že ty výdaje je, eh, splňují veškerá pravidla, eh, zapadají do všech těch přihrádek, eh, tak jak mají, a poté se požádá o jejich úhradu. A hm, ten certifikační orgán potom certifikuje ty výdaje, to znamená podepíše to a říká, ano, prověřil jsem to, všechno je v pořádku, všechno je podle předpisů, regulérní, takže vy komise můžete zaplatit. A třetí úroveň to je ten orgán auditu, což je externí auditorský orgán, který prověřuje, že všechny ty systémy fungují, jak mají. Ten tedy vstupuje do toho až na konci procesu a prověřuje ty systémy eh, na, na úrovni toho řídícího orgánu, certifikačního orgánu a zajišťuje, že, nebo kontroluje, že ty systémy fungují tak, jak mají a testuje je každý rok a provádí audit na vzorku projektů tak aby skutečně se ujistil, že ty výdaje jsou způsobily, jak mají a že jsou že oprávněné tam čerpat. Takže tam mm, to je ta no, úroveň, kdy se e, prověřuje vzorek operací či projektu. To jsou ty klíčové tři orgány, které máme teď. A potom ten výstup z toho procesu se předkládá komisi, jak jsem řekl, nejprve je to ta certifikace, to potvrzení té žádosti o e, výplatu a potom je to ten auditorský orgán, ten externí orgán auditu, který na konci roku podává zprávu o auditu, kdy e, se vyjadřuje o tom, zdali ty systémy fungují efektivně. Ta zpráva se předkládá komisi, když ten orgán auditu tedy pozitivně potvrdí, všechny systémy fungují v pořádku, tak my jako komise řekneme, ano, ten proces certifikace je spolehlivý, takže je zde nízké eh, riziko nějakých neoprávněných výdajů. A tento proces hm, potom jde přes to období implementace, až se dostaneme na konec toho programu, kdy se uzavírají programu, kdy je třeba předložit konečné vyúčtování, konečné tedy výkazy a kdy případně my vyplatíme ten nějaký nedoplatek. Tak, tak ten systém funguje teď. A když se podíváme na to, co vyplývá z návrhu změny finančního nařízení, tak klíčový článek je článek 56. Zde ten obsahuje celou řadu aspektů, které budou mít dopad na to, že my budeme muset změnit stávající systém. Za prvé se zde uvádí, že by měl existovat jeden orgán, jeden řídící orgán, managing authority, eh, pro hm, konkrétní fond, pro konkrétní politiku. Takže e, jde o to, že ta odpovědnost e, ta by měla ležet na bedrech jenom jednoho orgánu, tedy jednoho manažerského řídícího orgánu. A druhá věc je, že by měl existovat akreditační proces, kdy členský stát by akreditoval ten orgán v tom smyslu, že by se vyjádřil, že ano, je to v pořádku, ten orgán je eh, vybaven dovednostmi, schopnostmi, prostředky pro to, aby plnil svoji řídící úlohu. A ten proces akreditace, to nebude jenom eh, jeden mm, jednorázový proces na začátku toho období, ne. Tam bude probíhat konstantní dohled eh, po celé období. Když třeba ten řídící orgán přestane plnit eh, kritéria, tak potom mu lze odejmout akreditaci či pozastavit její platnost. A třetí klíčový prvek je, že by eh, mělo existovat to výroční eh, řídící prohlášení, to by eh, vydával ten akreditační orgán každý rok, by vydával takové prohlášení komisi, a eh, o eh, tedy těch, o tom svém účetnictví. Takže tam by deklaroval, prohlásil, že eh, ta uzávěrka, že to účetnictví je odrazem, tedy mm, věrným odrazem stavu a potvrdil by, že ty výdaje figurující v účetnictví jsou podle předpisů, jsou zákonné. Také i i by zde existoval výrok auditora, auditorský výrok nebo zpráva o správnosti vedení účetnictví účtu, ale i o efektivnosti fungování systému a o e, zákonnosti, případně nezákonnosti těch jednotlivých věcných transakcí. A čtvrtý nový aspekt je kaž, ka, ty, ta vždycky ta, ty závěrečné účty spolu s tím prohlášením a s tím výrokem auditora by se předkládalo komisi a komise prověří ty výkazy, účetní výkazy a ty podklady a další dokumenty a přijme rozhodnutí, zdali může tedy dát absolutorium těm účtům, to znamená, že akceptuje to účetnictví a že i podle komise je to účetnictví vedeno správně a obsahuje správně ty informace. Také i ještě mezi těmi dokumenty bude existovat takové výroční rezimé o těch kontrolách to je to roční rezime, které bude součástí která, těch, té dokumentace, která se bude pod, povinně předkládat. Takže eh, Vlastně to jsou změny eh, vyplývající z toho, že přecházíme na eh, centrální nařízení. Na to, co jsem před, představil na začátku, to je stávající systém. A takže namísto toho, že jsme teď, máme teď tři orgány, tedy ten manažerský, certifikační a auditorský, tak my tedy, o, vyme, my tedy budeme eliminovat ten certifikační orgán a vlastně do toho budou vstupovat pouze dva orgány, ten managing authority, ten řídící orgán, který bude mít na starosti programy a ten bude provádět uh, veškeré ty kontroly na první úrovni, primární kontroly, bude zpravovat ty prostředky, tedy bude mít tu manažerskou roli a také i bude eh, eh, potvrzovat eh, ty, ty, ten, ty výdaje a bude žádat o komisi. A potom to bude ta, ten auditorský orgán, který bude provádět audity ex post a bude předkládat výroky, auditorské výroky. Takže eliminovali jsme certifikační orgán, ten nebude. Druhá změna je, že přejdeme od eh, stávajícího hodnocení schody eh, a přejdeme k takzvanému systému akreditace, tedy od compliance k akreditaci. To není nějaká radikální změna, ale nám jde o to, teď akreditovat jeden orgán a ne e, zkoumat jako celek ty manažerské systémy. Ta velká změna je, že zde to nebude jeden jednorázový proces, ale bude to v členských státech bude existovat akreditační orgán, který bude odpovídat za dohled nad těmi akreditovanými orgány po celé období. Bude to konstantní proces kontroly, zda ta akreditace pořád je platná. A potom to budou ta mm, e, roční manažerská prohlášení. Annual Management Declaration. To zatím nemáme, to je nový institut. A to bude o těch Eh, zprávách, hm, o, o, o ročních, tedy účetních výkazech, kdy se bude vydávat jedno roční prohlášení, které bude prohlášením v tom smyslu, že všechny ty výdaje eh, v tom eh, účetnictví jsou správné a podle předpisu. A potom přejdeme eh, k tomu eh, eh, formálnímu rozhodnutí komise, která provede takové, nebo vydá takové konečné absolutorium, clearance anglicky. A Teď možná některé výhody těch změn a možná bych měl i indikovat, jaká jsou případná rizika. Pokud je o výhody těchto změn, tak zaprvé tam je ta výhoda, že se do velké míry bude harmonizovat eh, ten přístup k takzvanému shared management, sdílenému managementu, protože tento systém, když se bude aplikovat na politiku soudržnosti, tak to bude něco podobného jako ten systém, který teď máme třeba na zemědělství eh, tedy jak jde o ten záruční fond podle prvního pilíře, tak i jak jde po, o rozvoj venkova podle druhého pilíře. Takže bude to podobné nyní budou to systémy, které se budou pod, si podobat. Eh, bude to podobný systém sdíleného řízení. A ten fakt, že budeme mít jeden orgán, tak to má zajistit, že nedojde k nějakému rozmělnění odpovědnosti, protože pokud tam bude jeden managing authority, jeden řídící orgán, který bude vydávat své výroční prohlášení, tak aspoň tam nebudou dohady o tom, kdo má dělat co. To bude jeden kompetentní orgán, který bude mít jasnou odpovědnost. Také i vidíme další výhodu, to, že budeme mít ta roční manažerská řídící eh, prohlášení, mm, mm, kde to bude vlastně konkrétní výstup, kdy ten ředitel toho řídícího orgánu podepíše osobně prohlášení, ve kterém eh, stanoví, že byly provedeny řádně kontroly, že výdaje eh, byly řádně vynaloženy. To je podobné něco jako ta zpráva o výroční zpráva o činnosti, kterou podepisují generální ředitele na komisi. Je to podobná filozofie kdy ten ředitel hm, toho řídicího orgánu musí nést odpovědnost za to, co řídí a musí to jasně podepsat v tom prohlášení. A potom pokud jde o ten proces toho clearance, takového toho jakoby absolutoria, eh, tady je ta výhoda, že to bude transparentní, protože budou probíhat roční uzávěrky účetnictví, kdežto teď je to jinak. Teď se vlastně to všechno uzavírá až na konci programovacího období. Po devíti letech třeba teď to bude každý rok se budou uzavírat účty, takže to bude transparentní a jasně se uvidí, v jakém roce bylo vynaloženo co, na jaký projekt či operaci. Čímž vlastně i bude možné zkrátit ta období pro ty finální příjemce. Eh, pokud jde o to, jakou dobu musí archivovat tedy eh, dokumenty, to je mm, mm, potenciální důsledek změny. To není samotné zakotveno v tom finančním nařízení, respektive v tom návrhu novely. Ne, to je jasný důsledek toho. My tedy pravidla na centrální úrovni, eh, která budou zkracovat ta období, po která ti finální příjemci budou muset uchovávat doklady. Takže my se snažíme takto posílit ten proces kontrol a vydávání prohlášení. Co se týče rizik, asi jedno z témat, které se objevilo v našich diskuzích s členskými státy, je otázka toho přechodu od systému, který znají dobře, k novému systému. A jasně nám řekli, že v posledních letech hodně investovali do toho, aby vůbec zavedli systémy, aby byly v souladu s tím, co bylo eh, stanoveno na dané tedy období do roku 2013, že to bylo docela nákladné, velké do toho vložili, vhodně do toho vložili energii, všechno bylo námi odsouhlaseno, zauditováno, zauditováno, my jsme vydali doporučení, často jako komise členské státy to museli poopravit potom ty systémy a nyní ty systémy jim fungují docela dobře a je pro ně zneklidňující to, že když teď změníme pravidla, respektive architekturu, tak budou muset zcela znova opět ty systémy měnit a budou muset identifikovat, které ty orgány je třeba nominovat, budou muset vypracovat nové manuály, manuály, přeškolit zaměstnance a tak dále a tak dále. Riziko členské státy vidí v tom, že budou muset přejít od jednoho systému, jedné architektury k nové kontrolní architektuře. Druhá oblast, kde bych řekl, že mm, je taková obava, je to administrativní břemeno. To údajně je také riziko, že se zvýší administrativní zátěž, tím, že třeba budou muset předkládat ty roční uzávěrky roční závěrky účtu, ty, potom to roční prohlášení, to je také eh, nov, nov, nové, to je také nový prvek, to eh, je potenciálně pro ně problematické. A potom ta role akreditačního orgánu, to pro ně je vlastně taková další úroveň, kterou budou muset vytvořit. To jsou některé ty věci, které jsme slyšeli od členských států a je třeba vyvážit pro a proti a my jsme tedy již měli možnost na semináři, který byl uspořádán eh, DG Regio v, v součinnosti s eh, generálním ředitelem pro rozpočet eh, a DG Employment jsme měli možnost na semináři hovořit s členskými státy právě o tom novém návrhu článku 56 a to, co jsem řekl, to je něco, co jsme od nich, od nich slyšeli. A pokud je o komisi, tak eh, určitě uvidíte, že v procesu jednání dojde k určitým adaptacím, ale pro nás, co je klíčové a mm, co zásadně ten systém posílí, je za prvé to, že tam budou to, ta roční manažerská prohlášení. To je změna, to je novinka. Budeme mít jeden dokument, který se bude ročně předkládat, podepíše to ředitel řídícího orgánu a to pro nás znamená velké posílení celého systému. A za druhé, také i vidíme výhodu v tom, že e, zde ten akreditační orgán bude působit kontinuálně a ne, že jednorázově se jenom prověří, zdali e, jsou splňována pravidla na začátku, se to prověří a pak nic. Ne, to bude akreditační orgán, který neustále bude dohlížet nad činností toho řídícího orgánu a pokud zjistí, že ten řídící orgán již není kompetentní, nemá ty dovednosti, tak mu odebere akreditaci. A za třetí, vidíme další výhodu v tom, že budeme schopni zajistit že to, e, to prohlášení, které dostaneme od členských států, a to především ten výrok toho orgánu auditora, tak vlastně ta všechna ujištění se budou týkat konkrétně těch výdajů, e, o které požádali a které byly proplaceny komisí. Takže budeme mít e, prohlášení od členských států, ano, my jsme prověřili ty výdaje, jsou podle předpisů a my budeme vědět, že ta platba, kterou my jsme povolili, takže eh, máme jistotu, že je oprávněná. A mm, my máme jistotu, že ty platby, které provádíme v tom finančním roce, že budeme moci propojit eh, tedy eh, s těmi výdaji figurujícími v tom účetnictví toho členského státu. Bude to korespondovat, to bude lepší pro nás a bude to i lepší potom pro celý ten proces absolutoria, kdy budeme schopni mít Eh, to propojení mezi platbami komise na mm, ty systémy členských států a to bude posílení celého systému. Tím bych skončil, paní předsedkyně. A samozřejmě určitě pokud vás to bude zajímat, můžu některé detaily vysvětlit. Děkuji. Chci říci, že Nikolas Martin je zástupce generálního ředitele pro eh, komunikaci, rozvoj politiky soudržnosti. A teď se dostávám ještě ke zpravodaji Janu Olbrichtovi, a prosím ho o jeho vystoupení. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, to je finanční nařízení, to je věc, kterou eh, nediskutujeme často ve výboru regi. To je čistě rozpočtová záležitost, nikoli regionální. A z mé zkušenosti hm, šestileté to tak rozhodně vidím. Za druhé, je to velice komplikovaná otázka velice složitá otázka, protože od začátku byla diskuse, zda my, Evropská unie či instituce Evropské unie, zda bychom měli otvírat některé články a měnit je, nebo eh, zda dát možnost měnit všechny články. Text, který byl předložen Evropskou komisí v prosinci 2010, je návrhem, ke kterému Evropský parlament připravuje ehm, stanovisko, ale pročno je to vlastně spolurozhodování. Ta část, která závisí na Evropském parlamentu, ta je eh, připravena výborem eh, rozpočtovým a výborem pro rozpočtovou kontrolu. Čili máme tady vlastně společný pracovní dokument, který byl připraven jménem rozpočtového výboru paní Ingeborg Gressle a jménem výboru pro rozpočtovou kontrolu to připravoval Crescencio Rivellini. Teď máme na stole za prvé návrh od komise, za druhé reakci parlamentu a za třetí víme, jak, že jsou tady také reakce členských států. Všichni tito tři aktéři se ubírají velice složitou cestou, protože je těžké dohodnout se a je těžké dojít k vzájemnému porozumění. Finanční nařízení se netýká pouze té původní eh, politiky, ale týká se to celého finančního systému. Součástí tohoto systému je také řízení nebo management, který bych nazval nepřímým managementem. Od začátku, jak si vzpomínáme, je tady ten obecný názor, že je třeba zjednodušit systém, což velice často snaha o zjednodušení velice často vede k tomu, že systém je pak ještě komplikovanější. Ale tak tedy snaha je zjednodušit systém a dále, to je také důležité, eh, chceme definovat úlohu Evropského parlamentu v celém systému. To znamená, že obecně vzato je tady návrh zjednodušit systém, zajistit důležitou úlohu Evropskému parlamentu a náležitě definovat úlohu Evropské komise a definovat úlohu členských států. To je ta hlavní představa, která stojí e, za e, tímto bodem po přijetí Lisabonské smlouvy, tedy definovat úlohu všech institucí. A v textu teď nacházíme návrh změnit skoro 200 článků. Takový je návrh nyní. Jde tedy o problémy Evropského parlamentu, ale také o přijatelnou míru rizika nebo přijatelnou míru chybovosti Tady se v parlamentu diskutuje o tom, co to vlastně přesně znamená, co to znamená pro makroekonomii, co to znamená pro politiky, co to je ta e, přijatelná míra chybovosti. Já sám ekonom nejsem, ale je velice zajímavé vidět, že ani ekonomové se mezi sebou neschodnou. A dále je tady samozřejmě úloha Evropské komise, možnost flexibility Evropské komise a také hranice flexibility Evropské komise a pak také samozřejmě e, přímý a nepřímý management. My teď diskutujeme o nepřímém managementu a sdíleném managementu v našem výboru. To právě bylo popsáno a je velice zajímavé, že některé tyto body jsou v tomto případě uh, Eh, takto vyjadřeny. Ne vždy kolegové z rozpočtového výboru a z výboru rozpočtové kontroly ne vždy souhlasí s Evropskou komisí, čili se rozvíjí velice zajímavá diskuse a obecně vzato eh, eh, rozpočtový výbor a zpravodajové chtějí posílit úlohu parlamentu a za druhé zpravodajové obou výborů chtějí definovat úlohu Evropské komise a nedát možnost komisi být úplně eh, otevřená, chtějí mít tady větší kontrolu vůči Evropské komisi a také chtějí jasně definovat nepřímý management, takzvaný EIB eh, a finanční nástroje. Dále sdílený management, to je dost pro nás důležitá věc. Jsou tady dvě hlavní věci, které byly eh, popsány i vůči dnešnímu systému. Ta hlavní výzva, kterou nyní vidíme, je v tom, že účinnost systému eh, se zlepšuje. Otázka zní, když se to stále zlepšuje, měli bychom to vůbec měnit? A to je velice často názor členských států. Když se systém se zlepšuje, je, když se účinnost eh, zlepšuje, chybovost snižuje. Měli bychom systém měnit a když ano, tak do jaké míry? Jak se vyhnout tomu, že bychom měli příliš komplikovaný systém, jak zajistit účinnost a nestratit ty pozitivní výsledky. V rozpočtovém tady ve výboru pro rozpočtovou kontrolu vidíme, že tady jsou pozitivní výsledky a přitom chceme změnit systém. Otázka tedy zní, proč ho měnit? Které změny jsou opravdu nezbytné? Já mám dojem, že se teď dostáváme k politickému rozhodnutí. Co změnit, co opravdu je nutné změnit a co naopak není nutné měnit. A druhá myšlenka která tady je, asi bychom měli eh, využít určité eh, určité tedy zkušenosti ze společné zemědělské politiky. Ta je ovšem samozřejmě odlišná, i když zase eh, způsoby jsou tam některé podobné, ale akreditace je odlišná. A dokonce i dnes v naší skupině zpravidaj pro absolutorium právě se rozhodl změnit ten eh, eh, výraz, který říká harmonizace SZP. A nazývá to spíše objasněním, clarification, objasněním SZP. To je jasné, že tady je také otázka, jakou zkušenost můžeme eh, využít, která zkušenost je společná pro obě politiky. No, já nechci eh, hovořit příliš dlouho, tak jenom to uvedu takto. Za prvé je to otázka organizační struktury a zjednodušení institucí. První akreditující orgán, a to byla diskuse mezi zpravodaji Evropského parlamentu, kteří navrhovali, aby Evropská komise byla odpovědná za Eh, akreditaci. Evropská komise zase říká, že by členské státy měly mít jeden akreditační eh, orgán, který bude odpovídat za sledování, monitorování a fungování akreditovaných orgánů. Akreditované orgány eh, nahradí řídící orgány, orgány, které byly odpovědné za certifikaci a podobně, ty budou akreditované a budou pod kontrolou akreditujícího orgánu. Čili eh, ta akreditace vlastně se tomto změní, tak se to stalo také v SZP a to je eh, společný bod otázka akreditace a že tady budou akreditované orgány, které budou odpovědné a které budou uh, muset předkládat um, Management Declaration. A tady je také ještě další bojem um, National Declaration of Insurance a to je takový sen, že členské státy to schválí. Realita samozřejmě bude taková, že členské státy to neschválí a zůstane to pouze snem eh, poslanců, že taková, takové národní prohlášení bude existovat. Teď můžeme pozorovat, že akreditované orgány budou odpovědné za eh, prohlášení o managementu. Za to budou odpovídat. A celková všeobecná tendence, kterou dnes pozorujeme, je, že komise dá větší odpovědnost, nebo navrhuje, že dá eh, větší odpovědnost členským státům. Členské státy by eh, měly akreditovat ty orgány a členské státy prostřednictvím akreditace orgánů budou kontrolovat akreditované orgány, čili to bude odpovědností členských států. Druhá velká změna to je e, také e, otázka účetního roku, což je velice citlivý problém. Kde je ten termín, ke kterému je možné ukončit platby a e, považovat to jako stav, daný stav pro zprávu? Komise navrhuje, aby to bylo 30. září. To znamená, že účetní rok by vlastně byl od konce září do konce září dalšího roku. Ovšem, rozpočtový rok je od ledna do prosince. To znamená, že platby například v roce 2011 by byly platby, které by skončily koncem září a pak by tam byly vznášeny nároky na platby, které by se už převáděly do dalšího roku, protože by vlastně už se objevily v následujícím rozpočtovém roku. A má otázka na komisi je, kde se to vzalo, odkud to přišlo? To také přišlo ze SZP, protože to funguje v SZP tímto způsobem, že je to do září. Tak to tam funguje už nyní. A návrh komise tedy je, eh, aby se dosáhlo lepší kontroly abych to zcela jasně vysvětlila, alespoň do té míry, jak tomu já rozumím, jistě to může objasnit komise, pokud se mýlím. Jestliže platby končí koncem září, znamená to, že výroční zpráva se bude opírat o informace za platby během devíti měsíců rozpočtového roku. Bude to tedy uvádět informace o kvalitě plateb až do konce září. Komise dostane informaci od tedy z prohlášení o managementu do konce roku, vlastně o tři měsíce později. Dnes komise dostává informace ve výroční zprávu o rok později. Čili to je klíčová změna. Komise navrhuje zkrátit to období zprávy. Komise dostane informaci za menší počet měsíců, ale e, z odlišné úrovně kontroly a bude to mít rychleji. Komise bude mít potřebné informace již koncem roku. Změní to systém absolutoria? No, ne nutně. Změní to spíš kvalitu absolutoria, nikoli datum absolutoria. Komise eh, má teď eh, informace až koncem rozpočtového roku, eh, tedy v prosinci, ale je to za období do září. A pak dostane další fáze ještě informace od účetního dvora a proces absolutoria vlastně začne Eh, koncem roku následujícího po předchozím rozpočtovém roku. Takový je aspoň návrh. Bude účetní rok, který končí koncem září a pak bude rozpočtový rok, který eh, bude mít své dopady na absolutorium a tak dále. Čili to si myslím, že to je asi ten hlavní bod. Navrhujeme zjednodušit systém institucí a mít jeden akreditující orgán v členském státě, který bude odpovídat za akreditaci a také za monitorování akreditovaných orgánů. Akreditované orgány budou připravovat Management Declaration, což je jedna věc, a budou také to podávat certifikované řídící, eh, tedy certifikovanému řídícímu orgánu. A eh, pak je tady odlišná kontrola té kvality výdajů a kvality plateb. To je otázka sdíleného eh, managementu a pak jsou tady další aspekty. Eh, čili je tady zcela jasný návrh eh, převzít určité zkušenosti ze společné zemědělské politiky, ale ne úplně všechno, protože tady máme víceleté plánování. No, tak já myslím, že asi tolik to mohu říci. Děkuji. Děkuji, Jane, máme stínové, rap zpravodaje, chtějí někteří promluvit? Rikamane chce něco říci? Ne, teď ne. François Alfonzi chce něco říci? Ano, děkuji, paní předsedkyně. Ano. Myslím, že tady máme vlastně tři cíle. Prvním cílem je uh, zjednodušení, ovšem nejlepší zjednodušení je asi kontinuita. Uh, to je zásadně důležité a někdy v příliš technokratické vizi se to tak jasně nevidí. Druhá věc, účinnost prostředků eh, vyžaduje určité uspůsobení nařízení, eh, působit tady pákovým efektem eh, na evropskou politiku, proto je třeba upravovat nařízení. A za třetí, je, všichni se shodují, je tady nutné dospět ke zjednodušení, zejména k proporcionalitě postupů eh, k tomu, jak důležitá otázka to je. Jednotné pravidlo, že tady platí, ať už dáme jeden tisíc eur nebo jeden milion eur, eh, my si myslíme, že tady by měla být proporcionalita. To jsou ty tři osy, podle kterých chceme eh, pracovat a chceme dospět k nařízení, které bude mít pákový efekt a který, eh, které umožní eh, postupovat v partnerství, aby se násobily synergie přímo v terénu. Ale pozor, když změníme nařízení, pak Tady vlastně začíná takový, eh, takové nové dobrodružství pro příjemce, aby všechno pochopili, všechno zvládli a aby si vyškolili eh, pracovníky, kteří pak vyprodukují ty dokumenty v podobě, která bude přijatelná pro komisi. Čili já říkám ano, reformě ano, ale pozor, příliš mnoho reformy zabije samotnou reformu. Thank you very much, Mark. Děkuji, prosím, Markus. Ja, ich, ich habe eine já mám jednu otázku na komisi. Ale ne pouze na komisi, ale i také na Jana Ulbrichta. Já jsem si myslel, nebo já jsem věděl, že v některých eh, státech existují problémy, ale celkově se ten celý systém zlepšil. A já jsem od komise očekával, že co se týče té akreditace a certifikace, tak komise převezme daleko větší zodpovědnost. To znamená, já si myslím, že samozřejmě nějaké jednotné místo, které bude mít zodpovědnost, tak to samozřejmě bude efektivnější, účinnější, ale já mám trošičku obavy, že ve chvíli, kdy budeme mít členský stát, který se opakovaně choval nesprávně. A dojde tady v podstatě k nedůvěře, k nedůvěře vůči tomu národnímu certifikačnímu orgánu, tak tady já si myslím, že to je přesně to, kde já bych si představoval trošičku více té nezávislosti. To znamená, aby komise zasahovala silněji, zásadněji. A také co se týče postupu, ve chvíli, kdy my nějaký orgán, nějaké kontaktní místo budeme akreditovat, tak je to také místo a orgán, který musí cítit svou zodpovědnost, ale zároveň mu musíme také snížit administrativní eh, zátěž tak, abychom my měli čas se soustředit na ty černé ovce. A to je přesně ten systém, který já jsem si představoval pro budoucnost. To znamená, že nejde o to se zbavit z odpovědnosti na evropské úrovni a nechat to všechno na členských státech. To já si myslím, že je přesně ta špatná cesta. A jsem si jistý, že se o tom ještě bude v rámci Evropského parlamentu hodně hovořit. Thank you, Marcus Elizabeth. Děkuji, Elizabeth Schroeter. Ja, vielen Dank. Äh, Děkuji. Já jsem se tomu pokusila všemu porozumět. Děkuji, Jane, za tvá objasnění. Samozřejmě, že těch otázek, které tady vyvstávají, je hodně. Já sdílím ty obavy, eh, o kterých hovořil Markus, to znamená, že komise se tady trošičku snaží zbavit své zodpovědnosti a k tomu ta otázka Jana. To znamená, my máme samozřejmě výbor pro rozpočtovou eh, kontrolu a my řekneme 12, 20% eh, těch prostředků nebylo v pořádku a teď, teď se řekne, tak a co, co, co jsme proti tomu udělalo, eh, tak výbor hnedka se stáhne a řekne, no, za to my nemůžeme. To já si přesně dovedu představit, že takhle to bude probíhat. To znamená, tady potřebujeme, nebo doposavat neexistoval vůbec žádný eh, systém kontroly ze strany komise. A my jako Evropský parlament máme eh, systém, máme postupy tak, abychom to eh, zkontrolovali. Kromě toho my máme zodpovědnost za evropské daně. To je naše povinnost to kontrolovat. My se musíme samozřejmě snažit tu administrativní zátěž snižovat, ale zároveň musíme mít tu zodpovědnost z mého úhlu pohledu Evropská komise se musí eh, samozřejmě zabývat otázkami možnosti eh, snížení zátěže. To já samozřejmě s tím souhlasím, to je v pořádku, ale také ty kontroly musí probíhat efektivně. To znamená, že třeba budeme dělat častěji kontroly ad hoc, tak, aby všichni museli počítat s možností ad hoc kontroly kdykoliv, kdekoliv. O tom jste třeba nic neříkal. Dále je tady ještě spousta věcí, které, eh, na které se tak trošičku pozapomíná. To znamená otázka, eh, kde zůstávají eh, regiony, protože tady jde o velmi silné kompetence v souvislosti s rozhodováním. Tady dochází opravdu k velké centralizaci a hovořil o tom také i můj kolega Jan Olbricht. A to je ta otázka, jakým způsobem se bude zacházet s těmi všemi eh, nástroji, které my tady přijmeme ve chvíli, kdy budeme mít tak eh, jaksi omezené, tak eh, přísné ty zprávy a kontroly, to já si to vůbec jaksi nedovedu představit, protože tady bude docházet k takovému tomu opětovnému financování, pro které tady není v podstatě ani místo. A poté ještě ta otázka, jak budete postupovat při přeshraničních projektech, protože to já si vůbec nedovedu představit, protože ve chvíli, kdy my budeme tedy klást důraz na to národní, tak jak to bude vypadat u těch eh, z, mm, jak si u těch postupech které budou celoevropské nebo přeshraniční, jak by to mělo tedy probíhat u těchto eh, projektů. To znamená, my máme národní programy v rámci eh, strukturálních eh, projektů a potom máme ty přeshraniční projekty, které se v podstatě jaksi vymykají tomuto rámci, takže to jsou v každém případě velmi závažné otázky, které tady vyvstávají a ty si myslím, že musí být zodpovězeny, protože jinak si myslím, že to fungovat nebude. Já v zásadě ještě nejsem zcela přesvědčena. Já vidím, že vy se snažíte zjednodušovat, to já chápu, ale sdílím obavy, o kterých hovořil také eh, Markus Pieper. To znamená, že my se snažíme odložit tu naši zodpovědnost a v podstatě ji hodit na členské státy. Ale my přece musíme kontrolovat, co se děje s těmi penězi ve všech 27 členských státech. Eh, Děkuji. Lambert van Nistelrooy. Het is inderdaad uh, binnen de schalen die we kennen in Europa. My jsme hovořili o těch různých úrovních. Samozřejmě máme místní, regionální, národní úroveň. A na těch úrovních to velmi často eh, vypadá tak, že v podstatě se snažíme nějakým způsobem správně rozdělit úkoly a kompetence. A co se týče těch akreditací pro kontrolní úřady v národních státech, tak to je všechno v podstatě takový studijní proces. E, samozřejmě byly, e, jak se učinilo se několik chyb, ale my se přece z toho všeho musíme poučit a to by měly také udělat e, členské státy sami. To znamená, že Evropská komise by měla tedy mít tu možnost akreditovat, ale samozřejmě akreditovat jenom ty kvalitní orgány kontroly eh, teď, když hovoříme o té eh, rozpočtové disciplíně, tak samozřejmě tady ten potenciál zlepšení existuje. Nicméně to hodnocení poté probíhá na národní úrovni. Ti, kteří chtějí národní řízení, tak já si myslím, ti by tu možnost měli mít. A co se týče těch rozdílů projektů, které jsou řízeny evropsky a mezi tím, eh, těmi projekty, které jsou řízeny na základě sdíleného řízení, tak ta si mysl, tady si myslím, že bychom měli opravdu dělat jasný rozdíl, protože co se týče toho sdíleného řízení, tak to má zcela jasnou strukturu a zcela jasné postupy. A co se týče toho procesu samotného, já si myslím, že eh, ty debaty o rozpočtové kázni, které v tuto chvíli tady vedeme, Samozřejmě, samozřejmě to se týká naší práce, ale proč se tady nezmiňuje článek 50? Eh, proč tady nehovoříme o takzvaných extended procedures. Tady samozřejmě může docházet k chybám ve chvíli, kdy nebudeme moci spolu rozhodovat o našich vlastních zájmech. To znamená, že my vydáváme nějaká stanoviska, ale nemáme žádné kompetence. Takže já bych byl rád, aby se k tomu vyjádřila komise, jak budeme postupovat v následujících měsících. Děkuji, Lamberte. Ještě někdo má nějaký dotaz či připomínku? Pokud ne, tak já tři krátké otázky. Eh, Eh, spíše na komisi a Jan také může zareagovat. Za prvé, jak by to fungovalo v tom případě, o kterém hovořila Elizabeth Schroeder, tedy teritoriální spolupráce. Moje druhá otázka se týká toho eh, časově náročného procesu hodnocení souladu s pravidly. Vy, Nikolasi, vy jste to měl na starosti na období 2007-2013 a já se ptám, kolik z toho hodnocení zůstane platné, bude to um, použitelné do budoucna se všemi těmi změnami? A třetí otázka, jenom abych pochopila, uh, co jste tady prezentoval. Kdy nastane ta chvíle, kdy Evropská komise bude mít šanci zjistit, že celý ten eh, řídící a kontrolní systém, který byl zaveden a garantován členským eh, státem, že je skutečně správně Eh, eh, jaksi přetvořen, změněn. Takže nejprve Nikolas nebo Jan. Možná já bych si vzal slovo teď, abych zareagoval také na komisi. Já mám stejný dojem jako na začátku, že eh, to byla odpovědnost delegace v členských státech, ale je třeba, aby všechno to proběhlo zároveň. To znamená, že pokud chceme zjednodušit a snížit počet institucí, to je spolu související. Pokud chceme snížit počet institucí, tak problém je, jaký systém akreditace bude takový, který to skutečně zjednoduší. A, takže mm, za prvé Chceme zjednodušit počet institucí a mít jenom jednu. Otázka členských států. Bude to ten akreditovaný orgán, který bude na úrovni národní nebo regionální, to je na rozhodnutí členského státu, který dle své úvahy bude rozhodovat o těch operačních programech a tak dále. Otázka je, pokud máme, no, pokud budeme mít akreditované orgány, a ty eh, budou mít na starosti operační programy, tak kdo bude dělat akreditaci? No akreditace v, tomto, eh, v této koncepci znamená, že to není roz, jednom rozhodnutí, ale je to kontinuální, konstantní monitoring Eh, neustálý, bez přestání. To znamená, to musí být nějaká administrativa, která bude provádět eh, ten neustálý monitoring nad těmi akreditovanými orgány. Takže třeba v Bruselu bude asi také speciální orgán, který bude kontinuálně monitorovat 200 akreditovaných orgánů. No, eh, takže to nebude žádné zjednodušení, spíše větší komplikace, pokud taková ta situace nastane. Myslím si, že otázka zní, chce skutečně Evropská komise se stáhnout z terénu? Kde je ten okamžik, kdy komise prověří a zjistí, zda něco je správné nebo ne. Jak řekla paní předsedkyně, my máme akreditaci, jak jsme řekli, to je na eh, odpovědnosti členského státu. Potom dále máme zde eh, ty Eh, platby a potom máme eh, ty, ta prohlášení, manažerská prohlášení, kdy ten akreditovaný orgán napíše ano, eh, ujišťuji vás, že vše je v pořádku. A to není konec. Potom to jde, to prohlášení, na Evropskou komisi s jasným prohlášením o odpovědnosti. Komise to vezme a pokud něco tedy tam nebude fungovat, jak má, tak je jasné, kdo je odpovědný, protože někdo to podepsal, někdo to prohlášení podepsal. Mm, většinou to bylo na začátku toho compliance assessment, když se zhodnot, vyhodnocoval soulad. Takže mm, to je podle smlouvy. Komise odpovídá za kvalitu výdajů. Komise nemůže říct, to není můj problém, to je na členských státech. Ne. A ve finále potom absolutorium se uděluje komisi ale komise chce mít jasno, kdo za co odpovídá, kdo odpovídá. A pokud my přerušíme platby, no tak musí být úplně jasné, kdo udělal chybu a kdo za to zodpovídá. Tak to chápu já aspoň. Logicky mám dojem, že komise se chce jakoby z toho stáhnout, ale de facto komise chce mít jasno v té situaci, mít jasno, kdo za co odpovídá a ne, aby e, potom ona byla obvinována ze všeho, co udělal ten členský stát a chce, aby to bylo transparentnější. To je můj dojem. Nikolas Martin, prosím. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Uvědomuji si teď, že tady já jsem něco zapomněl říci v úvodu a já jsem nechtěl hovořit příliš dlouho a to je asi důvod. Já jsem nezmínil roli komise. Já jsem vysvětloval, co se bude dít v členských státech, ale neřekl jsem nic o roli komise. E a e, e, takže, jak jste e, správně e, jste se na to ptali, to je také ten kritický okamžik. E, takže v žádném případě komise se nezbavuje své role. Ne ani e, se neredukuje její role. Jak správně bylo řečeno, je to ve finále odpovědnost komise podle smlouvy, to nelze nějak změnit nebo převést na někoho jiného. A za druhé, Komise nyní má jasnou strategii ve smyslu toho, jak bude plnit své úkoly a to si chceme samozřejmě ponechat. A způsob, jak plníme a budeme plnit tu odpovědnost, je, že budeme implementovat to, čemu se říká single audit approach, tedy jednotný audit jak jsme se ponaučili z minula, tak komise nemůže nést primární odpovědnost za audit stovky systémů, miliony transakcí v členských státech. To nejde. A podle toho sdíleného managementu je to primárně odpovědnost členského státu vydat takové ujištění a to se eh, bude předkládat v nějaké formě. Nyní je to tak eh, na certifikace těch žádostí o platby, mm, potom to bude to výroční prohlášení a eh, mm, to budou tedy ta eh, výroční nebo roční manažerská prohlášení a výrok auditora, to bude do budoucna, ale je to vlastně formální ujištění, které dává členský stát o tom, jak, že ty výdaje byly v pořádku za dané období, ale Samozřejmě eh, komise nebude přijímat slepě. Taková ujištění také eh, musí se spokojit, eh, uspokojit, že to je v pořádku, že to, co zatím stojí, je v pořádku a na to bude mít celou řadu možných činností, celý arzenál včetně vlastního auditu, kterou bude provádět naše ředitelství pro audit v rámci své roční auditorské strategie. Mm, a bude se, zaměřuje se tedy na ty orgány auditu a e, aby věděla, že ty orgány auditu dělají správně své audity, to děláme teď a to budeme dělat stejně i v tom případném budoucím systému, protože ty orgány auditu Eh, eh, ty budou hlavními hráči v tom systému, protože budou vydávat své auditorské výroky. Takže nejprve musíme mít jasno, že ta kvalita těch orgánů auditu je v pořádku, že jsou v pořádku jejich výroky a eh, důležité je mm, to pro ty příjemce prostředků, protože ti nechtějí, aby jeden za druhým jim tam definovali různí kontroloři, auditoři. A v zásadě role komise se zde nemění. Jedna věc, kterou jsem možná nezmínil, to je ještě věc otevřená. A to je na začátku, jaká bude role komise při vytváření toho systému, protože podle toho procesu vyhodnocování souladu compliance process do roku 2013 tomu tak je, do toho vstupuje komise. Jasně, protože u každého programu komise musí se vyjadřovat a říci, zdali může dát tomu programu zelenou nebo ne. A dokud nedáme zelenou, tak nelze provést žádnou průběžnou platbu ve prospěch členského státu. Takže tady my vlastně eh, držíme ruku na tom kohoutku a až jsme spokojeni, eh, že ten systém je v pořádku, tak uvolníme platbu. A nyní když zvažujeme, jak by měl vypadat nový systém, tak my budeme mít tu akreditaci a ne to compliance assessment, ne to hodnocení souladu. To není tak úplně odlišné, ale máme zde, zavádí se zde takzvaná akreditace. A asi zde nebudeme potřebovat eh, znovu přeskoumávat každý proces akreditace. Ne, my se budeme zaměřovat na ta riziková místa a my se zaměříme na ty programy, kde buď e, jde o velké finanční prostředky, velké objemy, stovky milionů či miliard dokonce, a e, ne tedy, když e, jde o menší prostředky. A potom podle zkušeností ze stávajícího období, tak mm, budeme se zaměřovat na ta místa, kde máme mm, nejistotu, pokud je o adekvátnost systému. Jde o to efektivně využívat naše zdroje a zdroje členských států podle principu úměrnosti, proporcionality. Ehm, je třeba, abychom zaměřili naše kontroly na ta místa, která jsou riziková, podle rizika to posuzovali. Ale mm, neznamená to, že komise by omezovala svoji roli, že by nějak delegovala někam svoje, od, svoji odpovědnost či podobně. My chceme eh, posílit ten způsob, jak členské státy budou předkládat ta ujištění, která komise potřebuje. To znamená, že pokud všechno bude fungovat dobře a pokud komise eh, každý rok eh, bude mít jasné důkazy o tom, že ten systém tam funguje, no tak my Ehm, budeme moci se dohodnout s členským státem na tom, že komise již nemusí sama provádět žádné audity a potom my eh, případně i budeme akceptovat, že i ten členský stát může omezit ten svůj audit, eh, protože nechceme zase eh, přehánět ty audity. Samozřejmě audit musí být podle míry rizika. A my si myslíme, že teď, když zavádíme vlastně ten roční proces takového dohledu, tak to bude nástroj, který nám umožní postupovat více proporcionálně, aby ten audit byl podle toho, co je skutečně potřeba. A teď mm, ty konkrétní body, eh, které mm, zmínila paní předsedkyně. Za prvé, v souvislosti s ETC, teritoriální spolupráce na rok 2007-2013. Eh, Zde na to máme speciální pravidla. Vždycky tam budou speciální pravidla, vždycky to bude speciální režim, protože to je systém, kde vy máte celou řadu různých členských států, které společně provádí programy a jeden ten členský stát má ten řídící orgán, většinou ten orgán auditu se nachází ve stejném členském státě, ale většinou ty orgány nemohou cestovat a do jiných členských států a tam provádí provádět přímo kontroly. Eh, zde musí existovat nějaký proces delegování těchto úkolů. A to zůstane i v novém systému. Ale vlastně eh, nemyslíme, že tady by byly nějaké problémy eh, s těmi změnami, které chceme zavést. Eh, eliminace toho certifikačního orgánu možná je i eh, snažší a lepší pro ty eh, programy teritoriální spolupráce. Zracionalizuje se ten způsob provádění programu. Stejně ta, certifika- ta role certifikačního orgánu nebyla tak významná. Dojde tedy k racionalizaci. Jediná otázka, kterou je třeba zvážit, je, je eh, ta formulace těch ročních prohlášení pro ty programy teritoriální eh, spolupráce asi ta prohlášení budou znít jinak, protože samozřejmě jeden členský stát, ne, respektive jeho orgán, nemůže odpovídat za to, co se v jiném členském státě, protože bude muset spolehat na to, co mu ten druhý členský stát řekne. Bude to takový vlastně kaskádový e, přístup, kdy ten členský stát, respektive ten orgán, bude tedy E, bude tedy e, se vyjadřovat podle toho, co dostal od jiného státu a e, samozřejmě je zde, takže to ještě je třeba vzít do úvahy a doladit. Ale pokud jde o tu základní architekturu, tak domníváme se, že to nebude vůbec problematické pro konkrétní realizaci. Já myslím, že jsem odpověděl i na to hodnocení souladu, compliance assessment, které máme teď. Hlavní změna je, že teď eh, to compliance assessment pokrývá celý ten systém, když to akreditace se zaměří na ten akreditovaný orgán a mm, eh, na ten tedy řídící orgán Management Authority a komise do toho bude vstupovat v těch rizikových případech, kdy do toho budeme vstupovat od samého počátku, jako teď do toho vstupujeme s tím stávajícím systémem compliance assessment, hodnocení souladu, ale no, mm, komise tedy vždycky do toho e, vstupuje tedy na začátku programovací období a potom bude e, do toho vstupovat podle rizikovosti programu tak abychom se ujistili, že to, co je na papíře ve smyslu akreditace, že to respektuje realitu, pokud jde o dodržování akreditačních eh, kritérií. Takže my budeme mm, k tomu eh, přistupovat podle míry rizika to bude u té akreditace, kdežto u compliance assessment, o to hodnocení souladu, zda-li ty orgány splňují pravidla, no tak to jsme do toho museli vstupovat vždycky a to blokovalo hodně naše eh, personální a materiální zdroje, takže my bychom teď chtěli si trochu uvolnit ruce, abychom potom mohli reagovat efektivněji a rychleji v terénu a já myslím, že to bude užitečnější a operativnější pro ty eh, vysoce rizikové oblasti. A teď ještě eh, k dalším bodům. Otázka eh, toho, eh, roční, toho účetního roku. Ono je to těžké vysvětlit tedy možná nějakým diagramem, grafem, možná někdy e, bude příležitost. Jde o to, že v naší politice nutně existuje časový posun mezi tím, že eh, ten příjemce eh, má ty reálné výdaje a eh, okamžikem, kdy jsou mu proplaceny komisí. Protože jakmile má, vznikne ten výdaj u toho příjemce, tak potom se to tedy prověřuje tím řídicím orgánem, potom teď je to ten certifikač, certifikační orgán a potom teprve se to dostane na komisi, ta žádost o proplacení. Takže když se podíváte na finanční rok ve smyslu rozpočtu komise, tak v tom finančním roce máte takové bloky výplat, plácení výdajů e, ve prospěch členských států. A my to chceme teď propojit s těmi výdaje, výdaji, které mají e, ti příjemci v členských státech, ale takto e, asi musíme to posunout směrem zpětně. Tam ty roky nebudou tedy do sebe pasovat. A, mhm, te, takže když vy máte tedy třeba 30. září, tedy závěrku toho roku a e, platby, které provedl ten řídící orgán těm příjemcům, tedy to je tedy účetní rok nebo finanční rok toho e, orgánu, tak co se tam bude nahlašovat komisi? Pouze ty výdaje, které byly prověřeny a které byly způsobilé pro tu výplatu na národní úrovni a potom se to dostane na komisi, ale e, takže tady to nebude úplně korespondovat ten finanční rok na národní úrovni a náš. Výhoda je, že když my dostaneme ten e, auditorský výrok, který se týká e, toho účetního roku, tak ten výrok se týká přesně stejných výdajů, jako byly ty výdaje, které my jsme proplatili ve finančním roce. Podle našeho názoru to je velká výhoda eh, i pro eh, to absolutorium. A Samozřejmě to nemá ale žádný dopad na náš finanční rok, žádný to nemá dopad na absolutorium a tak dále. Má to pozitivní dopad však, protože my v rámci absolutoria budeme moci jasně ukázat, Eh, jak jsme eh, prověřovali ty výdaje, které byly vynaloženy v, té, v tom státě a tak dále, takže všechno to bude více e, e, e, propojeno, bude to v jasném vztahu. Teď my to nejsme schopni prokázat, že tam existuje tato korespondence, tento vztah. A dále možná další body. Mm. Pokud jde o roli komise a že třeba posílit roli komise. Mm, jedna věc, která se vůbec nezmění, bude zachována, je eh, to, ten způsob, eh, jak jsme posílili roli komise tím, že jsme eh, zavedli tu možnost přerušení žádostí o platby, když jsme zjistili, že tam je nějaká slabina v systému. Tu možnost si zachováme. A to znamená a umožňuje nám, že my budeme moci se zaměřit na ty černé ovce, na těch pár členských států, kde, jak to vypadá, že mají velké problémy se zaváděním efektivních systémů. Myslíme si, že na jedné straně si zachováme tuto kompetenci právo přerušovat platby pro ty programy, kde máme důkazy o nedostatcích, ale na druhé straně posílíme ten systém, že tomu členskému státu přímo dáme odpovědnost deakreditovat, zrušit akreditaci těchto orgánů. A tam, kde jsou jasné důkazy o tom, že Mm, ten manažerský orgán nečiní, jak by měl, když nemá tedy ty dovednosti, schopnosti, know-how a tak dále, prostředky eh, mm, efektivně provádět eh, management a kontrolu, takže mm, potom tedy Mm, mm, mm, je tady ta výhoda, že nyní bude existovat eh, formální proces akreditace s povinností zrušit akreditaci, když vznikne takový problém a to bude na odpovědnosti členského státu, který musí eh, zajistit, že ten daný orgán má nezbytné eh, dovednosti a prostředky a vyškolený personál a jinak mu zruší akreditaci a najde jiný orgán, který to bude provádět a protože jinak <laughs> nedostane žádné peníze od komise. To je tedy další prvek posílení. A ještě poslední věc, a mm, regiony. Vše, co jsem řekl e, ve smyslu těch systémů, e, tak e, samozřejmě to závisí na tom uspořádání členského státu a územního správního uspořádání. To znamená, toto může probíhat na úrovni ústřední, národní nebo i regionální, takže máte tedy členské, budou členské státy, kdy ty akreditované orgány budou na regionální úrovni, to je možné. Třeba bude jeden akreditovaný orgán pro celý členský stát, anebo bude zde celá škála akreditovaných orgánů, třeba podle regionu, a i tak tam bude jeden akreditující orgán pro region, anebo jenom jeden pro celý stát. Na to není žádný předpis. To je podle územního uspořádání daných členských států. Děkuji a abychom to ještě eh, dokončili tento bod, tak eh, v nejbližších týdnech budeme, Jané, pracovat eh, s tím, že hlasování bude v červnu, ale víme, že máme pochybnosti, zda tento termín v červnu bude dodržen, ale předpokládejme, že ano, že v dubnu budeme mít na zasedání výboru REGI eh, již návrh, jinak budeme muset věci posunout. A ti kolegové, kteří by chtěli eh, diskutovat blíže se zpravodajem o tomto tématu, prosím, prosím, nečekejte, až mm, budete mít eh, zprávu nečekejte pak až na pozměňovací návrhy, diskutujte už dřív o tom. Děkuji. Já bych chtěl říci, že možná se mýlím, ale mám velice jasný názor, že otvíráte trošku eh, pandořinu skříňku s tím počtem akreditujících orgánů. Prosím, eh, vysvětlete nám to ještě v budoucnu, protože Eh, je možné, že bude více akreditujících orgánů, to opravdu otvírá úplně novou diskusi. Eh, když se řekne jeden orgán v členském státu, to je jasné. Když řekne ve federálním státě jeden orgán, tak je to také jasné. Ale když řeknete jeden na region, tak to je velice riskantní. To je jen poznámka z mé strany. Já bych chtěla kolegům vysvětlit, že ještě prosím, Lambert. To možná reaguje na moji otázku, na pozici výboru REGI k tomuto nařízení. Možná by bylo moudré, kdybychom vyzvali zpravodaje, který pracuje eh, v rozpočtovém výboru a ve výboru pro rozpočtovou kontrolu, aby k nám přišli a diskutovali s námi o tom, abychom mohli s nimi vést přímo diskusy. Já jsem chtěla navrhnout toto. Toto finanční nařízení je velice důležité pro budoucnost politiky soudržnosti, protože poté, co to bude schváleno eh, a bude to již, začne to již fungovat, tak to bude mít také dopad na eh, nařízení o politice soudržnosti, o čemž budeme jednat v nadcházejícím roce. Proto je opravdu velice důležité, abychom měli dostatečný prostor pro diskusy na toto téma. Já tedy navrhuji, Jestliže to nemůžeme udělat v rámci výboru kvůli agendy, agendě, kterou máme již velmi bohatou, tak můžeme mít zvláštní zasedání pro všechny ty, které to zajímá a pozveme tam zpravodaje z rozpočtového výboru a opět pozveme eh, eh, pracovníka komise a dokonce bych řekla i eh, některé členské státy, abychom opravdu jasně rozuměli tomu, o čem rozhodujeme. Ne proto, abychom byli nutně proti, ale abychom dobře rozuměli celé problematice, která je tak velice důležitá. Já tedy doufám, že jsou všichni připraveni na spolupráci a budeme, Jané, za vašeho vedení dále pokračovat v diskusi o tomto nařízení. Chci poděkovat zejména komisi a doufáme, že všechny ty eh, poznámky a pochybnosti, které jsme tady vyjádřili, zohledníte ve své další práci. A věříme, že velice jasně vezmete v úvahu rozdíl mezi politikou soudržnosti a společnou zemědělskou politikou. Děkuji tedy a přejdeme k dalšímu bodu na našem programu. Eh, to je zpráva Sabine Frhejen o Evropském širokopásmové síti. Sávina by se chtěla zeptat, eh, také zde mají něco stínový zpravodajové. Děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové, já bych velmi rád poděkovala v první řadě všem stínovým zpravodajům za skvělou spolupráci. Ještě předtím, než přejdu eh, ke svému stanovisku, chci říci, že při překladu jsme měli trošičku problémy s překladem eh, odstavce 4 a 5. V anglické verzi již došlo ke zlepšení, nicméně co se týče těch dalších překladů rumunských a dalších jazykových verzí, eh, v těch jsem bohužel tedy já nemohla eh, dohlídnout na to zlepšení. To znamená, že ještě stále možné, že v těchto dalších verzích existují problémy. Dámy a pánové, prosím vás, ti, kteří chtějí opustit tuto místnost, opuste ji a co nejtěžší. Ve svém stanovisku jsem se chtěla zaměřit na širokopásmové sítě a na, je, na tom, jak rozšíření těchto sítí může přispět eh, k rozvoji venkova. Já doufám, že nicméně tento dokument bude v konečné verzi ještě daleko kompletnější a to hlavně díky pozměňovacím návrhům. Co se týče toho širokého pásma, tak to je v každém případě něco, co je pro nás naprosto eh, zásadní, protože my v budoucnosti potřebujeme celoplošné pokrytí eh, širokopásmovým internetem, pokud chceme být dále konkurenceschopní. Eh, co se týče oblastí venkova, tak tady trh naprosto sehnal, se, pardon, selhal. A to z toho důvodu, že právě na venkově viděl velmi malý pot potenciál, co se týče množství klientů. To znamená, právě tady se musíme snažit, aby došlo k značnému rozvoji v budoucnosti. Uh, Eh, to znamená samozřejmě také, že venkov ztratil svou atraktivitu, proto se také ve venkovských oblastech nechtějí usilovat eh, další podniky a eh, tím tento, tyto oblasti samozřejmě opět ztratily svou hospodářskou sílu. Když se podíváme na strategii 2020 a na otázky malých a středních podniků, tak si jasně z toho můžeme vyčíst, že ve chvíli, kdy chceme podporovat malé a střední Eh, podniky ve venkovských oblastech, musíme také podporovat eh, eh, dobré pokrytí internetem. To znamená, že ti poskytovatele musí poskytovat dobré služby, musí se vypořádat s těmi problémy, které ještě v tuto chvíli existují, tak, aby venkovské oblasti nebyly nadále izolovány. Myslíme si, že zajištění eh, dobrého poskytování internetu je v podstatě eh, komodita, která je srovna, srovnatelná v tuto chvíli s poskytováním vody a elektřiny. Eh, dále, co se týče zjednoduší postupu a žádostí, tak tady si myslím, že je třeba eh, dosáhnout zásadního zjednoduší, protože na celoevropské úrovni musí dojít ke zjednodušení tak, aby ta propojenost na evropské úrovni byla co nejvyšší, abychom mohli dále, eh, abychom se mohli dále rozvíjet potřebujeme být takhle velmi flexibilní, co se týče přerozdělování prostředků. Eh, já velmi vítám eh, návrhy komise, které se týkají v podstatě bezúrokových eh, půjček právě pro malé a střední podniky ve venkovských oblastech, protože si myslím, že právě toto, takovéto projekty, ve kterých spolu spolupracují jak veřejný sektor, tak soukromý sektor, to jsou právě přesně ty Eh, projekty a ta správná spolupráce, kterou musíme podporovat. Eh, je třeba samozřejmě také podpořit a povzbudit regionální a místní úřady. Musíme zajistit, aby i tady docházelo ke snížení nákladů. Eh, zjistili jsme, že většina nákladů, která tady vyvstává právě pro místní a eh, regionální úrovni, má co dočinění se stavebními pracemi, které jsou v podstatě jaksi přehodnoceny. To znamená, že i tady se musíme snažit o nějaké zlepšení. To znamená, že to poskytování, to prokabelování eh, těch eh, venkovských oblastí musí být eh, co nejlepší a právě tady právě ty PPP, to, to znamená to Public Partner Partnerships, jsou nejlepší. Potřebujeme eh, samozřejmě vytvořit nové eh, modely, které by fungovaly, které by se ale také zakládaly na eh, nových právních základech. Musí to být způsoby spolupráce, která bude smysluplná a e, musíme samozřejmě se také snažit nějakým způsobem ty administrativní zátěže, které v tuto chvíli jsou ještě příliš velké, e, nějakým e, způsobem zjednodušit a snížit. Také co se týče výkladu právních norem, ten musí být trošičku ujasněn, protože ještě pořád v této chvíli existuje spousta možností různého výkladu. Musíme také nějakým jasnějším způsobem říci, jakým způsobem se žádá o peníze, jakým způsobem funguje eh, spolupráce mezi veřejným a soukromým ehm, sektorem, protože ta současná situace vede k právní nejistotě a z toho, i, eh, z toho důvodu v podstatě ta, ty žádosti o prostředky ne vždy fungují. To znamená, že musíme tuto situaci zlepšit. Co se týče eh, širokého, širokopásmového internetu, planetu, tak ten musí být eh, v budoucnosti opravdu co nejvíce poskytován a to právě ze strany těch již zmiňovaných eh, společností, které budou těžit eh, ze spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem. To znamená, musíme se podívat na to, jakým způsobem, nebo co vlastně ten to způsob partnerství poskytuje za výhody, prosadit ho a tím způsobem eh, přispět eh, k rozvoji. Eh, potřebujeme tedy si definovat cíle, které jsme si již částečně definovali, to znamená, že co nejvíce zajistit, co nej celoplošnější pokrytí, které už i v této chvíli je velmi důležité, protože existují takové služby jako e-government a jiné, které jsou jaksi jasnou skutečností již v dnešní době. To znamená, že i místní úřady v podstatě v tuto chvíli potřebují pořádné eh, připojení na internet. V tuto chvíli ne vždy to mobilní připojení na internet, které eh, existuje nebo je k dispozici v tuto chvíli stačí. To znamená, že tady se musí něco zlepšit. Eh, existují různé technologie, eh, nicméně většina z nich je v tuto chvíli zatím ještě přechodná, protože eh, v každém případě, pokud budeme chtít zajistit udržitelné a dostatečně silné připojení, tak budeme muset ještě najít to, to, to jaksi ten nejlepší způsob. A to bude v každém případě spíše zaměření se na mobilní připojení a ne na digitální. Infrastruktura se dále rozvíjí, musí být posilována. Společnosti, které poskytují eh, toto připojení, se v podstatě dále rozvíjí, takže uvidíme, jak eh, ta situace bude vypadat. Co se týče optické eh, optického vlákna, tak tady si myslím, že tady existuje potenciál zlepšení i právě pro venkovské oblasti. Nicméně Evropská unie tuto technologii musí podporovat tak, eh, aby se opravdu eh, zajistilo, že i vzdálené oblasti nebo izolovaná eh, osídlení v podstatě mm, budou mít, nebo aby, aby měla připojení Eh, k internetu. Chápu, že ne, jak si ve všech případech právě to optické vlákno bude řešením, nicméně my se musíme podívat na to, jakým způsobem toto připojení zajistit a jakým způsobem maximálně využít všechny ty technologie, které v tuto chvíli existují. Eh, to by bylo tak stručně všechno k té mé zprávě. Já vám všem děkuji za pozornost a nadále se těším na další spolupráci s vámi se všemi. Děkuji, dávám slovo Aldeny Katajre. Děkuji, děkuji paní zpravodajce za návrh stanoviska. Myslím si, že tady v podstatě dostáváme opět velmi dobrý přehled o tom, jak vypadá ta současná situace, která se týká právě širokopásmové sítě. Myslím si, že ta širokopásmová sítě je v podstatě takovou achilovou patou pro venkovské oblasti. Eh, všichni víme, že v tuto tuto chvíli existují venkovské oblasti, ve kterých nemohou pracovat žádné účetní firmy nebo e, kanceláře architektů, protože jednoduše nemají e, dostatečně dobrý eh, přístup k internetu a právě proto musíme zajistit, aby napojení na internet i v těchto oblastech bylo daleko lepší a my musíme zajistit, aby ty technologie, které tento přístup zajistí, byly podporovány co se týče těchto technologií, tak já také považuji přístup k internetu jako eh, jednu základní komunitu, komoditu, ke které by měli mít přístup všichni. Co se týče dále eh, prostředků, které budou poskytovány na tuto podporu, já si myslím, že i tady existuje problém s absorpcí, to jsme ji slyšeli, ale ta otázka je proč. Proč existuje tento problém s absorpcí? Eh, v Německu Eh, některé eh, komunity říkají, eh, že v podstatě to mobilní připojení není dostatečně dobré a proto v podstatě oni nechtějí investovat peníze do něčeho, co jim nezajistí dobrý přístup k internetu. A teď ta otázka je, zdali ty technologie, které Evropská unie bude podporovat, zdali opravdu jsou dostatečně dobré, zdali jsme tady dostatečně neutrální, ale zdali opravdu budeme moci zajistit dost dostatečně dobrý a výkonný přístup k internetu. Tady se musíme opravdu zamyslet nad tím, zdali by se tady ta pravidla neměla trošičku změnit. A teď ještě jedna připomínka. Pokud bychom nevyloučili tedy mobilní technologie a ty já nechci vyloučit, tak já se ptám eh, v tom případě si myslím, že bychom měli opravdu vyzví, vyzvat komisi, aby se zabývala eh, otázkami, jako je například eh, elektrosmog, protože to je, také má jaksi velmi úzkou souvislost s otázkami, jako je připojení eh, na internet, optické vlákno a tak dále. Tudíž si myslím, že by komise by měla tady ještě podpořit osvětové kampaně, abychom si uvědomili v podstatě, k čemu tyto technologie, které podporujeme, také mohou vést, jaká zdravotní rizika z toho plynou. Děkuji. Ja, vielen Dank. Um... Děkuji děkuji paní zpravodajce. Myslím si, že se ve svém eh, stanovisku opravdu týká těch zásadních a nejdůležitějších bodů. Já sdílím její názor ve chvíli, kdy bude docházet k tomu, že některé oblasti nebudou mít eh, připojení k internetu, tak u nich bude docházet k vyloučení to si myslím, že je naprosto jaksi centrální bod, to si myslím, že všichni s tím budeme souhlasit. Eh, ve Finsku se to určitě stát nemůže, ale když se eh, na to podíváte například eh, na situaci v Německu, tak my jsme opravdu hodně, hodně pozadu, 10-20 let pozadu a teď je třeba se také eh, podívat na ten eh, současný rozvoj nebo na tu současnou eh, situaci ve vzdálených oblastech, v velmi nízce se osídlených oblastech je ten signál opravdu velmi, velmi špatný. Co se týče té právy na podporu, tak s tím já souhlasím. A co říkal ještě pan e, Toyer, e, je správné. Opravdu musíme hledat co nejudržitelnější řešení. Zdali to budou eh, mobilní technologie, to já vůbec nevím. My potřebujeme opravdu udržitelnost a ve chvíli, kdy budeme si žádat prostředky Evropské unie, tak budeme potřebovat nějaké ujištění. Měla by to být technologie, která bude udržitelná. Já samozřejmě ty ty problémy velmi konkrétně znám. Ale velmi často opravdu dochází k tomu, k tomu, že poskytovatelé eh, takovýchto eh, služeb jednoduše odmítají hledat nějaké řešení pro lidi, kteří mají eh, problémy. To je opravdu eh, neuvěřitelné. A ve chvíli, kdy my budeme eh, do něčeho investovat, to znamená, kdy budeme něco podporovat veřejnými prostředky, tak se musíme také zamyslet nad tím, aby to bylo, nebo nad tím, jak zařídit, aby to bylo co nejlepší řešení, protože tady máme samozřejmě jsou soukromé eh, sítě a my musíme samozřejmě zajistit, že tady jde o univerzální eh, jaksi právo. My musíme zajistit, aby ten přístup k informacím a internetu měli všichni. A to je, myslím si, jeden z faktorů, který by měl být ještě trošičku zdůrazněn eh, v tom stanovisku. A teď ta otázka je, mm, do jaké míry se jedná o využívání soukromé sítě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 způsobem tedy vlastně eh, ty veřejné peníze eh, přispívají k eh, rozvoji tohoto soukromého sektoru a jaký to potom může mít vztah s dalšími jinými poskytovateli služeb. Já teď mám na mysli například poskytovatele vody, elektřiny a tak dále. Takže to jsou v každém případě problémy, které v tuto chvíli existují, které jsou také zásadně velkou překážkou pro lepší rozvoj a já s tím eh, souhlasím. Já souhlasím s tím, co bylo řečeno. Ta situace je opravdu v různých oblastech, v těch znevýhodněných oblastech eh, velmi špatná. Proto se musíme snažit najít to nejlepší řešení, ale musíme zároveň se také ujistit, že to naš, že ta naše pozice získá podporu i dalších výborů, protože eh, tady nejde opravdu pouze o otázku našeho eh, výboru. Je to pro, pro venkovské oblasti naprosto zásadní, i co se týče absorpce jiných prostředků. Vážení kolegové, máme ještě čtyři eh, řečníky k tomuto tématu pak máme ještě dvě další stanoviska číslo 7, 8. Prosím, jenom minutu, jinak to nestihneme. Pan De Anges má slovo. Grazie. Děkuji, paní předsedkyně. Výborně. Mhm. Bravo práci zpravodajky. Rychlý přístup k internetu může dát významný impuls ekonomickému oživení a především tak, jak zde jsme slyšeli na venkově. Myslím si, že Důležité jsou tedy eh, tyto eh, nové technologické eh, dotace a investice do konkurenceschopných sítí i přes ty veřejné podpory, dotace, které podle mě jsou zde rozhodující. To je nejlepší záruka pro rozvoj širokého pásma. Velice rychle bych chtěl zúraznit několik bodů, které podle mě jsou nejvýznamnější pro rozvoj tohoto projektu širokého pásma a především eh, jde o mm, eh, konkurenci a přístup k novým sítím. Nezapomínejme, že nové regiony musí překonávat eh, překážky, ale i mm, to, že často jsou pozadu i mm, v oblasti tedy ekonomiky, energie a technologických inovací. Takže k těm čtyřem otázkám rychle Především je třeba zajistit hospodářskou soutěž a rozvíjet otevřené architektury a e, vyhnout se případné monopolizaci na trhu. Druhá otázka. Plný přístup e, i pro e, investory do nových do vlákna také je třeba i eh, eh, takto zajistit eh, minimální náklady a potom spotřebitel. Spotřebitel musí mít konkurenční služby, i nákladově si musí být schopni konkurovat. To znamená, výpočet nákladů by měl být členskými státy adekvátní a spravedlivý. A teď závěrem pokrytí zde nesmíme nechat stranou eh, venkov, jak bylo řečeno, a je třeba tedy věnovat větší stroje právě na tyto regiony, a to především na malé střední podniky, které v tomto sektoru operují. Děkuji. Please be short. John Kelly. Stručně, já budu stručný. Děkuji. Sabin eh, schrnula celou situaci velice dobře a z širokého pohledu, pokud chceme dosáhnout cílu 2020 a chceme, aby Evropa byla konkurenceschopná, což musí být, eh, tak široké pásmo je v tom zásadní eh, v celé Evropské unii. Jsou zde velké nedostatky a nefunguje to dost, neprobíhá to všechno dost rychle máme celou řadu různých pobídek mm, malým středním podnikům, to je dobré, a e, protože mm, potom nebudou tak závislí na té lokalitě, pokud budou mít přístup k širokému pásmu, to je třeba. Potom máme i e, směrnici o službách, evropský patent, to jsou vynikající návrhy, ale e, toho eh, nelze poten využít mm, na maximum bez širokého pásma, nemluvě o elektronickém obchodování a tak dále. Je zásadní mít široké pásmo teď právě a tak, jak člověk potřebuje silnici a ulici k domovu. A mm, protože eh, ono se to vyplatí, vyplatí se to. Před dvěma týdny moje vláda eh, řekla, že do pěti let široké pásmo bude všude k dispozici, to je její cíl a to tež má platit v celé Evropě. A široké pásmo v celé Evropě, především na severu Evropy a pokud to tak bude splněno do pěti let, tak se nám podaří splnit cíle Evropa 2020. Děkuji a paní Deli. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také zpravodajce. Já chci jen upozornit na jeden eh, problém veřejného zdraví. Všechno digitální, to je výborné, široké pásmo, to je výborné, ale jsou lidé, kteří eh, to nemohou snést. Eh, prostě elektro citlivé osoby to nemohou snést. A co je eh, tady důležité? Prostě musíme v této zprávě taky věci upřesnit a říci, musíme vyhradit určité zóny, kde bude široké pásmo, pakliže budou souhlasit obyvatelé a združení spotřebitelů. Máme povinnost se zeptat na jejich názor. Myslím, že to je opravdu užitečné. Děkuji. Děkuji. Eh, Lambert van Nistelrooy. Já se mohu připojit k tomu, co bylo právě řečeno, co se týče hlavně toho angažma na regionální úrovni. Já jistě vypracuji pozměňovací návrhy v následujícím smyslu. Hovořili jsme o principech regionální politiky, hovořili jsme o té teritoriální dimenzi. A co se týče vytváření eh, klastrů a jiných, tak eh, bylo řečeno, že je třeba udělat všechno pro to, abychom hlavně zůstali schopnými, ale to bude možné pouze jen s skrze velmi jasný způsob spolupráce. Máme také zelenou knihu, která se týká právě teritoriální soudržnosti. Musíme se tedy opravdu soustředit hlavně na soudržnost a spolupráci. A proto, abychom mohli spolupracovat, potřebujeme široko pásmové připojení k internetu. A já chci, aby se tady o tom hovořilo zcela jasně. Co se týče optického vlákna, tak to je důležité. V mnohých oblastech je již eh, přístupné, ale možná, že bychom tady mohli hovořit o možnosti využití také satelitních technologií. Možná, že by se to zde opravdu mohlo zmínit, eh, tak abychom byli co nej eh, neutrálnější, protože je pravda, že ta technologie se velmi rychle mění. Eh, děkuji, Lamberte. Sabin, chcete něco dodat? Já bych ráda poděkovala za všechny připomínky. Možná to, co říkala právě mm, poslední kolega v posledním, eh, jak si v té předposlední verzi jsem zmínila satelitní technologie, ale kvůli tomu, že jsem nechtěla, aby to bylo příliš dlouho, tak jsem to vlastně vyškrtla, ale máte pravdu, je třeba využít všechny možné existující technologie i právě pro venkovské oblasti, právě abychom zajistili co nejrychlejší a ten opravdu nej, nej, nejrychlejší přístup eh, k internetu. Co se týče elektrosmogu, tak právě z tohoto hlediska by optické vlády vlákno bylo nejideálnější, protože tady nehovoříme vůbec o žádných rizicích eh, v souvislosti s elektromagnetickými eh, poli. A co se týče jaksi té citlivosti některých lidí na radiaci a tak dále, tak právě tady opravdu ty, ta technologie ETE e a optické vlákno jsou e, ty technologie, které jsou e, v podstatě asi z tohoto pohledu nejideálnější. To znamená, že se ta zátěž pro obyvatelstvo tímto zásadně sníží. Tudíž určitě, určitě ten text bude ještě pozměněn v tom smyslu, jak jste se právě vyjádřili. Já jsem si jistý, že ten text lze přes, přepracovat tak, aby si také zasloužil vaší podporu. Děkuji, Sabin. 24. března v poledne eh, termín pro pozměňovací eh, návrhy. Eh, takže všichni, kdo chcete, prosím předložit návrhy, učiňte tak. A teď máme ještě dvě stanoviska. Nevím, jak to zvládneme. Záleží také na vás. Jsou tady Priority energetických infrastruktur do roku 2020. Máme tady tři stínové ehm, zpravodaje. Já prosím, buďte co nejstručnější. Děkuji, paní předsedkyně. Já se opravdu budu snažit, abych hovořil co nejjasněji a nejstručněji, protože jde o velmi komplexní téma. Eh, tady jde v podstatě o stanovisku eh, výboru eh, REGI a stejně jako již u předchozího eh, stanoviska, eh, tak jde o stanoviska eh, ke zprávám z výboru ITRE. Jde v podstatě o priority energetických infrastruktur do roku 2020. Energie je jedna z nejdůležitějších témat pro Evropu, ale ne pouze pro Evropu. A je to téma, které v podstatě i díky tomu poslednímu vývoji, vývoji z několika posledních dnů, e, získává stále na větší důležitosti. Výbor ITRE měl v minulém týdnu slyšení, proběhla i debata v tomto výboru a brzy se v něm bude také hlasovat. Uh, a proto bychom v dubnu měli již dojít jaksi k hlasování, které se bude týkat našich stanovisek, tak aby toto stanovisko mohlo být také využito pro práci výboru ITRE. Co se týče toho samotného tématu. Ve chvíli, kdy hovoříme eh, o energiích, tak vždy samozřejmě myslíme právě na strategii 2020, to znamená, že do roku 20, 2020 eh, podíl obnovitelných energií by měl být 20 ehm, také eh, emise skleníkových plynů by měly být sníženy o 20 To zní opravdu velmi optimisticky je třeba samozřejmě eh, nějakým eh, způsobem také vytvořit k tomu předpoklady, aby se to eh, podařilo a proto také musí být navýšena energetická účinnost a to minimálně o 20%, takže to jsou opravdu velmi ambiciozní cíle, od kterých jsme ještě relativně dosti vzdálení. Dále abychom eh, tohoto mohli dosáhnout, tak musíme samozřejmě vytvořit a posílit energetickou infrastrukturu, protože energetické sítě v Evropské unii jsou eh, velmi špatné. Co se týče sdělení komise, které jsem již eh, zmiňoval, tak v tomto sdělení najdete tři věci. Analýzu současného stavu, komise zde hovoří o požadavcích na zlepšení a také se zde hovoří o iniciativách, eh, které komise chce iniciovat právě v souvislosti se zlepšení eh, energetických infrastruktur. Z toho vycházejí dvě témata. Eh, za A povolení pro projekty, což je samozřejmě důležité i pro náš výbor, protože tady velmi často hovoříme právě o těch otázkách eh, povolení, akreditace a certifikace, protože velmi často jsou to kompetence, které spadají eh, národním státům a dále to druhé téma financování projektů. Co se týče těch finančních požadavků nebo potřeb tak tady se hovoří o jednom bilionu euro a polovina z této částky by měla právě připadnout na obnovu energetických infrastruktur. Já si myslím, že co se týče těchto finančních prostředků, tak jistě na to nebudou stačit strukturální fondy ani eh, fond soudržnosti protože tady si myslím, že je třeba se také zamyslet nad tím, jaké další priority, jaké další oblasti budou muset být eh, financovány. To znamená, tady si myslím, že to hodnocení bylo trošičku možná přehnané. To znamená, tady je třeba hledat nové zdroje finančních prostředků a v této souvislosti tady máme několik upozornění nebo připomínek od Evropské komise. Co se týče tedy těch eh, finančních zdrojů a prostředků z nich, tak se tady hovoří o důležitosti koordinace těchto prostředků. Hovoří se o tom, že také eh, vnitřní trh eh, v té energetické oblasti má dostatečný potenciál rozvoje a zlepšení Hovoří se zde také o e, lepší spolupráci a začlenění té místní a regionální úrovně. To znamená, ve chvíli, kdy se jedná o stavební povolení, o další povolování e, různých projektů e, právě s, v souvislosti s infrastrukturou, tak to je zásadní otázka. Samozřejmě, že všichni chceme chránit podnebí, chceme spořit s energií, samozřejmě, že chceme chceme přejít od fosilních zdrojů energie a jaderné energie k obnovitelným eh, zdrojům energie, ale pouze samozřejmě vždy za předpokladu, že se naše situace nezmění nebo že my se nebudeme muset nějakým zásadním způsobem eh, měnit. A proto jsme také eh, zažili v podstatě ten odpor brandenburských zemědělců, kteří odmítali další eh, výstavbu větrných továren, kteří nechtěli, aby na jejich území byl skladován oxid uhličitý a tak dále. To znamená, že ve chvíli, kdy se to týká nikoho samotného, tak eh, lidé začínají ustupovat. A my jsme poté svědky takovýchto občanských protestů ve chvíli, kdy se to jedná opravdu vašeho domu, vašeho území. Takže tady eh, ten potenciál zlepšení stále ještě také existuje. Myslím si, že tady budeme muset všichni spolupracovat, to si myslím, že je opravdu podmínka sine qua non, jinak to nepůjde, protože ve chvíli, kdy budeme chtít plnit cíle Evropské unie, tak to bez eh, spolupráce nepůjde. Co se týče toho stanoviska nebo doporučení stanoviska, tak eh, my jsme se potýkali i s formálními problémy, je to téma velmi komplexní. My jsme měli určitou předlohu, eh, museli jsme to vytisknout jestli, eh, a nesměli jsme překročit eh, množství 1500 znaků. Na stranu já vám <laughs> děkuji všem, kteří jste mi pomáhali, že se nám to nakonec opravdu povedlo a i přesto, tedy přes těch 1500 znaků se nám to podařilo všechno schrnout do šesti hlavních tezí. Uh, a já se v tuto chvíli pouze velmi těším na všechny pozměňovací návrhy, které mi předložíte a jsem si jistý, že se nám nakonec podaří ten text formulovat tak, že bude mít podporu vás všech a že bude samozřejmě odpovídat také všem hlavním cílům politiky, regionální politiky a politiky rozvoje na následujících deset let. Děkuji. Děkuji, vážení kolegové. Šest lidí se hlásí o slovo, sedm. A máme ještě jedno stanovisko, tak eh, opravdu nevidím možnost eh, probrat ještě to poslední stanovisko dnes, leda, že byste se opravdu omezili pouze na jednu minutu ve svém vystoupení. Jen tak se nám to podaří. Tak zahajuji nejdříve Maria Irigoyen. Gracias, presidenta. Děkuji, paní předsedkyně. Musím se být stručná. Chci poděkovat panu Celerovi za práci a za dokument, který nám dnes předkládá, který v zásadě obsahuje body, které já po, také považuji důležité. Nicméně si myslím, že je nutné tam dát některé další otázky, které by měly figurovat ve stanovisku našeho výboru. Za prvé by se tam měly zmínit geografické překážky, Eh, to vyplývá třeba z toho, že eh, jde o ostrovy zde. Eh, právě proto právě bychom měli trvat na vytvoření komunitární strategie v energetice, která bude vycházet z větší diverzifikace zdrojů energií a bude propagovat obnovitelné zdroje s cílem snížit závislost na externích dodávkách. Za druhé, měli bychom také propagovat evropský nástroj pomoci, technické pomoci, který byl eh, předložen Evropskou komisí v prosinci 2009 a Evropskou investiční bankou s cílem eh, podpořit některá města regiony. A za třetí posílíme zde i tu zmínku o spolupráci mezi členskými státy a regiony. Je nezbytné, podporovat regionální spolupráci a je třeba stanovat závaz zavazující cíle pro propojení mezi členskými státy státy a to přes ty specializované regionální platformy nebo přes eh, ty iniciativy regionální a je třeba i apelovat na komisi, aby prostudovala návrh týkající se vytvoření systému eh, pobídek a odměn eh, regionům či členským státům, aby se snažili prosazovat evropské projekty, ale tak, aby podporovali investice do technologií a e, do tedy inovací e, výrobních procesů. A ještě jednou děkuji panu Celerovi za vynikající práci a předložím některé pozměňovací návrhy, tak jak jsem právě naznačila. Děkuji. Děkuji, Rika Maher. Omalta osaltani myös haluan kiittää tämän e, Paní předsedkyně, já bych chtěla poděkovat eh, zpravodaji za eh, vynikající eh, základ. Je třeba zdůrazňovat i roli politiky soudržnosti. A to především mm, ve smyslu toho, kolik energetické infrastruktury bylo zafinancováno v tomto období a jak eh, důležitá je energetika pro strategii 2020 a soudržnost bude mít zásadní roli v příštím finančním období v tomto. Domnívám se, že i eh, ty, ta lokální výroba energií, to je také velká příležitost. Je zde celá řada možností v různých oblastech a často jsou to obnovitelné zdroje, respektive příležitosti vyrábět energie z obnovitelných zdrojů. A za třetí, Účinnost, energetická účinnost, o tom se zmínil Joachim ve svém úvodu. Zde bychom měli zdůraznit roli měst, obcí, eh, urbání dimenze v regionální politice eh, by měla být zde zmíněna eh, a měli bychom stanovit zde jasné cíle účinnosti, energetické účinnosti. Eh, zde máme různé fondy a podobně, které zde jsou podrobeny kritice. Já myslím, že toto bychom měli financovat přes velké politiky, jako je regionální fondy, jako je zemědělská politika. Elizabeth Já, ich will mich eh, sehr kurz fassen. Ähm, Děkuji, budu velmi stručná. Já tady postrádám jeden zásadní bod, který si myslím, že tady právě v tomto stanovisku nesmí chybět. A jde o otázku, jak budeme rozdělovat prostředky mezi centrálními a decentrálními sítě, protože nemůžeme ze strukturálních fondů eh, financovat decentrální sítě, protože ve chvíli, kdy hovoříme o obnovitelných zdrojích energie, a tom eh, spočívá eh, ta mm, debata. To znamená, že výroba na základě obnovitelných zdrojů energie musí být napojena na tu centrální síť. To je právě přesně to, o čem se tady velmi často bavíme. E, musíme také ale využívat všechny různé druhy energie a ty musí být e, vzájemně propojené. A to je přesně e, ta otázka, kterou se musíme zabývat. A Zelení vypracovala k tomu studii. To znamená, jakým způsobem dojde k propojení propojení těch decentrálních sítí s těmi centrálními. A to je přesně ta ústřední otázka, kterou jsme již eh, formulovali v té naší eh, studii. A to je přesně ta otázka, která je zcela ústřední pro strukturální fondy. To znamená, ne to, co je v tom posledním odstavci, ale jde opravdu o to, aby ty peníze, které na to budou investovány, vedly také k regionálnímu rozvoji. Jeden z cílů strategie 2020 je bojovat proti chudobě. Je to nový jev a to je energetická chudoba. A to je jedna z velkých výzev pro nás eh, pracovat v oblasti bydlení. A kdo je třeba si připomenout, eh, bitva o eh, klima to je eh, bitva o bydlení, protože bydlení to znamená 40 emisí mm, skleníkových plynů a je třeba správně izolovat tyto domy. A to je otázka regionální, lokální politiky. A teď pokud jde o financování, je třeba mít dlouhodobou vizi a ne krátkodobou vizi. Buďme ambiciozní já si myslím, že ano, Evropa v této otázce energetické účinnosti musí být ambiciozní a tedy dnes, a já zde činím návrh, je třeba vytvořit eh, zvláštní fond pro energetickou účinnost a je třeba spojit eh, všechny ty banky, investiční banku a další tedy eh, finanční instituce, abychom vytvořili něco, co bude použitelné hned teď. Dále třeba si vyměňovat ty nejlepší zkušenosti, best practices. To je něco, co chybí u infrastruktury, energetické infrastruktury. A potom eh, ta, ten pákový efekt, eh, který mají města, budou mít města přístup k přímému financování, tedy přímé propojení nebo přímý vztah mezi městy a financováním. To musí být zde jasně popsáno, definováno. Děkuji. Thank you, Madam Chairman. Děkuji, paní předsedkyně, milí kolegové. Uh, jo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 Infra... Eh, takže eh, pan komisař Ettinger hm, přišel s takovou myšlenkou. Eh, to znamená, infrastruktura by měla představovat i prostředek, jak realizovat cíle 2020. Infrastruktura představuje hm, ten materiální základ pro přenos energií. Za druhé, infrastruktura je i alternativou. Je to alternativa iniciativa pro to, abychom nebyli tak závislí na Rusku, nebo proto, abychom se vyhnuli i krizím, jako třeba ta krize, kterou zažíváme teď eh, kvůli Severní Africe. Potom infrastruktura by měla dávat přednost evropskému spotřebiteli fyzické osoby, právnické osoby, by měly mít eh, přednost a ne ty nadnárodní firmy, které stejně mají již velký vliv i teď, i včetně tady parlamentu. A potom společná kritéria eh, pro využívání energii tak, a provoz tedy, pardon, sítí, tak abychom se eh, vyhnuli eh, katastrofám, eh, tedy spojící pokud jde o provoz, abychom se vyhnuli tomu, co se děje v Japonsku či v, v Americe. Pan Obermajer. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych rád své kolegyni k svému kolegovi pogratuloval. Nicméně, co se týče bodu 2, té makroregionální eh, spolupráci. Eh, tady si myslím, že tady je to možná trošičku abstraktní, ale já bych navrhl, že tady bychom měli konkrétně eh, říci, kde existuje ta propojenost mezi kterými projekty, například s tou dunajskou strategií protože tady se to sice opravdu velmi hezky abstraktně formuluje, ale mělo by tady to být řečeno také konkrétně, aby lidi věděli opravdu, o co jde. To znamená zohlednit také přeshraniční eh, mm, projekty. A co, jste, co se týče toho bodu, který se týká zastaralých eh, jaderných eh, továren, tak já si myslím, že tady je naprosto jasné, že komise k tomu musí eh, zaujmout jasný postoj. To znamená, že tady určitě budeme potřebovat ještě dobré pozměňovací návrhy, aby to nezůstalo na té, na té abstraktní úrovni a aby se tady opravdu vědělo, o čem se bavíme. Pan Vlasák? paní předsedkyně, eh, dovolte mi pouze pár poznámek k, k této debatě. Právě proto, že se jedná o energetickou infrastrukturu, nesmíme zapomenout na územní plánování a na přeshraniční koordinaci těchto projektů. Eh, základní parametry energetické účinnosti, ty již tady byly zmíněny a je potřeba si uvědomit, že kvalitnější přenosové sítě mají i samozřejmě nižší ztráty. A v neposlední řadě je potřeba zahrnout do tohoto procesu i otázku územního řízení a stavebních povolení, protože prodlužování některých staveb by nám mohlo ohrozit celkové velké projekty. Děkuji. Sean. Uh, Velice stručně, hodně jsme slyšeli o obnovitelných zdrojích a tak dále. A samozřejmě s tím souhlasím. Čím více, tím lépe. A i e, události v Japonsku bohužel nám e, to ukazují, i ta krize v severní Africe také e, nám říkají, že musíme být efektivní a samostatní. Pokud jde o energetickou účinnost, zde já vítám materiál komise, který jsem si se zájmem přečetl, že je třeba naléhavě toto řešit a především a ty národní orgány, regionální orgány by měly efektivněji stanovovat cíle, pokud jde o veřejné budovy, soukromé budovy, nové stavby, transport, dopra- způsoby pře- dopravy a tak dále a zařízení všeho druhu. Tady lze hodně co zlepš- zlepšovat. To je třeba zdůraznit, stejně jako zdůrazňujeme obnovitelné zdroje. Děkuji, máte půl minuty, pokud mohu. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, dámy a pánové za vaše připomínky. Jak jsem již řekla, měli jsme opravdu pouze 1500 znaků, to znamená, že jsme to museli hodně eh, krátké. Jak jsem již říkal, eh, samozřejmě centrální sítě by neměly být financovány strukturálními fondy. Eh, to znamená, že musíme velmi jasně si stanovit, jaké priority v oblasti energetiky Evropská unie má a na co se každý jednotlivý region v podstatě v uvozovkách zmůže, jaké má kapacity protože některé regiony jsou, mají jak jo, třeba hodně větru a hodně slunce a Nicméně i v takovýchto eh, regionech eh, se velmi často stává, že 95% poptávky energie je poté kryto z fosilních zdrojů. Takže to jsou právě eh, ty případy, ve kterých to musíme v tuto chvíli opravdu zásadně zlepšit. Měl jsem pouze mm, půl minuty, to znamená, že v tuto chvíli již nemohu říci víc. Já se v každém případě těším na vaše pozměňovací návrhy a doufám, že v budoucnosti budeme mít více času. 24. Uh, března ve 12 hodin eh, termín pro pozměňovací návrhy. A teď rychle přejdeme ještě ke zprávě pana Sikerského a eh, prosím, kdo chce mluvit, tak, ať, tak mi to sdělte teď, abych věděl, kolik dáme času. Takže nejprve zpravodaj Česlav Sikierský. Komunikat Komisji Wspólna Polityka Rolna do 20 roku. Sdělení komise na téma SZP do roku 2020. Rozvoj témat potraviny, přírodní zdroje a území reagovat na výzvy budoucnosti. My tedy vlastně překračujeme rámec tradiční společné zemědělské politiky, jejíž cíle jsou definovány v římské smlouvě. V cílech se hovoří o zabezpečení potravin, dostupných cenách a přijatelné úrovni příjmu zemědělců. Jedné tady také o otázku bezpečných dodávek, kvalitních dodávek, kvalitativních norem. Prožili jsme několik vývojových etap SZP. Původně zabírala SZP 70 ehm, ehm, rozpočtu teďka je to 40%. Zavedli jsme intervenční ceny, minimální ceny, podpory na produkci, byly zde historické podpory. Počítalo se s podporami, kdy se vycházelo s referenčními cenami z roku 2000. A e, měly se brát v úvahu signály z trhu. Prožili jsme eh, velmi významný vývoj na trhu zemědělských eh, produktů. Řada věcí nebyla zcela účinná a proto bylo třeba také reagovat na požadavky VTO. Zemědělství to je produkce, ale je to trošku zvláštní produkce, protože eh, probíhá pod čirým nebem, je to specifický sektor a musíme brát v úvahu, jaká je dnešní situace evropských eh, zemědělců. Příjmy zemědělců představují zhruba 50 až 60 příjmů eh, zaměstnanců v jiných eh, sektorech. A přitom ještě polovinu představují podpory z rozpočtu EU. Můžeme tedy říci, že situace zemědělců je velmi složitá, a to jak ve takzvaných starých, tak i v nových členských státech EU venkov se vylidňuje, obyvatelstvo tam stárne a co je ještě horší, mizí život z celé řady území Evropy. Zemědělství to není pouze zemědělská produkce, je to také eh, zajištění celé řady veřejných statků Doposud zemědělci často nedostávali vůbec žádnou odměnu za zajištění těchto veřejných eh, statků. Proběhla kontrola stavu SZP a na základě této analýzy stavu SZP bylo konstatováno, že je celá řada nedostatků. Eh, také se eh, stanovila opatření, která je třeba provést a proběhlo i posouzení a nastolení směrů, kterými se máme dále ubírat. V listopadu téhož roku komise předložila svou zprávu o rozsáhlou moderní zprávu. Na to reagoval výbor zemědělský, konkrétně pan Des, vypracoval zprávu parlamentního výboru. V mém stanovisku, které je velmi krátké, se opírám o text výboru REGI. V prvním bodě eh, definuji výzvy současné SZP. Někteří z vás budou možná překvapeni, když uvidí, že tam hovořím o SZP, která má být podnětem k dalšímu rozvoji. Ano, již 20 let konstatujeme, že v rámci EU zemědělská produkce stagnuje, zatímco v jiných regionech dochází k růstu e, o 100-200 zemědělské produkce. Je třeba zvýšit konkurenceschopnost evropského zemědělství na globálním trhu. Je třeba brát e, nebo přijmout opatření pro rozvoj e, této oblasti, e, starat se o bezpečnost potravin, rozmanitost druhů, o dobré využívání vodohospodářství i lesů, to je také důležitá součást zemědělství a samozřejmě máme na mysli také udržitelný e, rozvoj opírající se o vědomosti a o celkově strategii Evropa 2020. To vše by mělo e, přispět k hospodářské, sociální, environmentální a územní soudržnosti. Dále hovořím o rozmanitosti evropského hospodářství. Hovořím o přímých platbách, které zlepšují konkurenceschopnost zemědělství a také vylepšují příjmy zemědělců. Tím přispívají k udržitelnému rozvoji a udržují potenciál obhospodařování půdy. To je základní podmínka pro dobrý stav. Hovořím také o nutnosti objektivních kritérií pro platby. Doba historických podpor již končí. byly používány dlouho, ale nyní je třeba reagovat na nové výzvy a, a naplnit nové podmínky. V dalším bodě textu hovořím o rozmanitosti zemědělství. Máme v Evropě celou řadu malých zemědělských usedlostí, kde je zapotřebí pracovní síla, kde se vytvářejí i veřejné statky, samozřejmě vznikají tam pracovní místa a je třeba vytvořit nástroje, které udrží E, tuto e, rozmanitost, které udrží podnikání v venkovských zónách, e, které zajistí přežití těchto malých zemědělských usedlostí. Tím se zmírní intenzivnost zemědělství v těch velkých podnicích a tím pádem to také přinese lepší hodnoty, pokud je o kvalitu výrobku. Dále v bodě 4 hovořím o zemědělství a venkovských oblastech, kde říkám, že tam nejde pouze o zemědělskou výrobu, ale e, také o e, produkci celé řady surovin pro průmyslu. Dokonce tam dochází i e, k produkci energetických statků, ale má to dopady ekologické, environmentální, je, vznikají regionální speciality v zemědělské výrobě, což je také velice důležitý eh, podnět pro rozvoj venkova a rozvoj celých eh, regionů. A v posledním bodu svého textu hovořím o potřebě kritérií soudržnosti kdy prostředky určené druhému pilíři, nebo jde o venkovský rozvoj, tedy rozvoj venkova, eh, kde jde o rozvíjení infrastruktury, a to jak technické, tak i sociální, vzdělávací, jde o celkový rozvoj venkova, abychom v něm udrželi život. Je proto velice důležité, aby druhý pilíř měl širší funkce než ty, které jsou navrženy ve zprávě 10. Je tady celá řada ekologických aspektů v druhém pilíři, přidáváme k tomu tedy některé další ekologické pilíře, které je třeba kombinovat s rozvojem venkova i s podmínkami umožňujícími vývoj ne čistě a striktně zemědělský, ale i v jiných eh, oblastech. Čili jde vlastně o rozvoj zemědělství také prostřednictvím rozvoje v dalších oblastech. A to vše vyžaduje dobré provázání SZP a politiky soudržnosti. Tyto dvě politiky se navzájem překrývají, souvisí spolu a je tedy nutné ještě dále vše koordinovat rozhodně více, než tomu bylo do posud za eh, působení předchozích komisařů. Víme, že politika soudržnosti a SZP jsou velice důležité, nemohou se rozvíjet samostatně. Děkuji, prosím, já eh, žádám jednotlivé řečníky, aby nehovořili příliš dlouho. Prosím, pan Aldoš ter, eh, sobre um assunto que se tem escrito resmas de papel. Já bych rád poděkoval panu Siekerskému, protože je pravda, že v jeho stanovisku si přečteme opravdu ty nejdůležitější body, věnuje se společné zemědělské politice, věnuje se těm hlavním výzvám, které se týkají potravinové eh, soběstačnosti eh, a také zajištění bezpečnosti potravin. Hovoří také o eh, zdrojích a surovinách a změnami v této oblasti v souvislosti s klimatickými změnami. Proto také hovoří o e, důležitosti vyváženosti a rovnosti, protože my se musíme opravdu e, přičinit o to, aby docházelo k lepší distribuci prostředků mezi zemědělci. E, potřebujeme ale také rovnější podmínky pro výrobky, které se dovážejí do Evropské unie. To znamená, že potřebujeme rovné podmínky pro zemědělce ze třetích zemí. Potřebujeme tedy jasné podmínky, které podpoří i naší regionální politiku. To znamená, že když hovoříme o distribuci prostředků v rámci druhého pilíře, tak je třeba zohledňovat teritoriální soudržnost. Společná zemědělská politika neposkytuje žádné tržní nástroje. To znamená, že potřebujeme správné řízení rizik a krizových situací. A toto řízení bude také velmi důležité. Potřebujeme také více inovace pro vytváření nových pracovních míst. Potřebujeme zajistit také dynamičtější eh, procesy. A potřebujeme také přijímat opatření, která by zatraktivnila eh, zemědělské oblasti pro mladé lidi proto potřebujeme také větší diverzifikaci hospodářství ve venkovských oblastech. Nicméně musíme také zohlednit také ten společenský život nebo sociální podmínky v těchto oblastech. Potřebujeme tady opravdu vyváženost eh, pro eh, lidi, kteří tam žijí. Děkuji, pan Amanesku. Děkuji, paní předsedkyně, také já Chci poděkovat panu Sjekjarskému za jeho stanovisko. Velice stručně bych chtěla připomenout několik bodů, které jsou podle mého názoru velmi důležité, protože hovoříme o budoucnosti EZZP, o přizpůsobení systému zemědělských fondů, ale také o kritériích, která se používají v oblasti zemědělství je třeba reagovat na problémy, na které zemědělství naráží. A je třeba brát v úvahu eh, regionální a místní rozvoj. Eh, je třeba brát v úvahu výkonnost eh, zemědělských usedlostí a stanovit si podle toho priority. Dalším důležitým aspektem podle mého názoru je zachování, a to říká pan zpravodaj velmi dobře, zachování kritéria soudržnosti a zlepšení koordinace mezi SZP a regionální politikou. A v neposlední řadě, protože hovoříme také o environmentální politice, myslím, že je třeba nastolit rovnováhu mezi eh, environmentálními aspekty a aspekty rozvoje venkova, aby to bylo ve prospěch všech. Děkuji. Prosím další eh, řečník. Onnitella tätä lausunnonlaatia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 Samozřejmě, že existují rozdíly mezi členskými státy a regiony eh, ve Finsku. Například, když se teď podíváte z okna, tak eh, před vámi uvidíte metr sněhu. Tady v Bruselu žádný sníh není potřebujeme opravdu velmi silný druhý pilíř a musíme mít i dostatečné možnosti pro kofinancování, protože to je také velmi důležitá součást druhého pilíře. Proto eh, potřebujeme zlepšit všechna ta opatření, která jsou součástí toho druhého pilíře. To, co já považuji za velmi dobré v tomto stanovisku je to, že se tady zohledňují e, je i stav lesů, protože i lesy jsou součástí společné zemědělské politiky a také se mi líbí, že se zde hovoří o těch rodinných podnicích, protože ty jsou velmi důležité pro zemědělství. Chci také pouze velmi krátce jednak poděkovat panu Sikerskému za jeho obsáhlé stanovisko a e, velmi, velmi vítám to, že zmínil velkou důležitost eh, té územní problematiky a důležitost druhého pilíře společné zemědělské politiky. I eh, já se domnívám, že proto, aby nedocházelo k vylidňování venkova, je potřeba z tohoto druhého pilíře zlepšit infrastrukturu, služby a zajistit dostatek pracovních míst na venkově. Děkuji. Thank Děkuji. Česlave, chtěl byste na to něco dodat? Podzielam te poglądy. One były zawarte w szerszym ujęciu opinii, która musiała zostać zawarta. Já e, jsem si e, vyslechl názory a e, vše v podstatě figurovalo v původním mém návrhu, ale bylo třeba to zkrátit. Eh, společná zemědělská politika se musí změnit z toho regionálního pohledu. Také souhlasím mm, s tím, že je třeba zajistit transfer know-how a inovací. Eh, mm, v roce 2050 bude na světě 9 miliard lidí. A my musím, že budeme muset tedy zvýšit eh, výrobu potravin a eh, miliony eh, lidí žijící v chudobě. To je vážný problém a já se těším tedy na všechny příspěvky kolegů. Paní předsedkyně, takže 24. březen poledne, to je termín pro pozměňovací návrhy, jako u ostatních zpráv pro všechny, kteří by měli zájem. A mm, tím bych chtěla uzevřít dnešní schůzi a teď nás čeká schůze koordinátorů, takže eh, pro všechny ostatní zítra v 9 a čeká nás hodně hlasování. Nezapomeňte na ty hlasovací kartičky a mm, prosím opustěte eh, sál co nejrychleji, aby koordinátoři mohli hned zasednout a jednat. So what I do, it's of okay.